So welcome everybody. We're gonna start the meeting. Vážené kolegyně, vážení kolegové, všechny vás tady vítám. Zahájíme dnešní schůzi. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak. A proto můžeme pokračovat ke sdělením předsedu, předsedy. První sdělení, které mám, vzhledem k počtu schůzí, které se konají v parlamentu, bohužel nemáme tlumočení v dánštině, lotyštině a chorvačtině. To bylo tedy první sdělení předsedy a druhé sdělení předsedy se týká rozhodnutí koordinátorů o jmenování zpravodajů, případně zpravodajek. Paní Sylvie Guillaume z skupiny SAD byla jmenována zpravodajkou ke eh, stanovisku výboru eh, KONT, které se týká udělení absolutoria za rok 2013. Paní Helga Stevens za skupinu EKR byla jmenována zpravodajkou ke zprávě, která se týká Povolení členským státům ratifikovat protokol z roku 2014, který se týká úmluvy o nucené práci Mezinárodní organizace práce. Týká se to e, spolupráce, soudní spolupráce v trestních věcech. Pokud zde nejsou žádné námitky k těmto doporučením, které učinili koordinátoři, což tedy nejsou, tak e, jsou tato doporučení schválena. Dostáváme se k prvnímu bodu pardon, k dalšímu bodu. Jedná se o stavu třístranných jednání s radou, která se týkají zavedení palubního systému e-call. Pravodajem je pan Axel Foss a dávám mu tímto slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ze všeho nejdříve mi dovolte promluvit o jaksi pozadí toho návrhu nařízení. Tady jde o povinné zavedení takzvaného on-board e-call systému, to znamená um, u nových vozidel je to systém nouzového volání. Je to součást eh, celé řady právních aktů EU eh, e související s linkou 112, které mají být zavedeny. Zavedení této konkrétní služby je závislé na e, otázkách jaksi poskytování různých druhů osobních dat. Jde tady o specifikace aut a identitu jejich vlastníků. Kromě toho eh, zde podléháme i zpracování osobních údajů EU, to znamená, je to eh, směrnice z roku 95, 46 a rovněž směrnice 2002, 48. Co se týká průběhu výběr IMKO je hlavní výbor, eh, ITRE, TRAN a LIBE jsou poradní výbory a my jako výbor LIBE podle nového článku 5, 54 eh, jsme eh, také, dříve to byl článek 50, tedy teď je to článek 54, jsme tedy také výbor poradní. A konkrétně, co se týká tohoto přidružení, jsme předložili pozměňovací návrhy bez hlasování, které jsou ve výhradní pravomoci tohoto výboru, eh, ty budou tedy přijaty. Konkrétně ji eh, mezi těmito výbory, mezi Libe a IMKO, došlo k roztržkám, co se týká konkrétních jednotlivostí, toho, jak se může náš výbor eh, angažovat, nebo ne. 31. jsme hlasovali a 26. února byla tato zpráva odsouhlasena plénem. Po letní pauze přišel první trialog, druhý trialog bude zítra odpoledne. Zatím jsme měli tři technické schůzky, dvě z toho s radou a komisí, ale také byla dvě stínová zasedání, kde byli zastoupeni všichni aktéři co se týká stávajícího stavu, rád bych řekl, že ta jednání nejsou vůbec jednoduchá, e, zejména pozice IMCO a pozice některých členů od nás, od Libe na téma ochrany dat se jaksi hodně rozcházejí hlavní zpravodajství z IMKA bylo v rukou paní Sehnalové, eh, která je připravena ke kompromisům a na několika bilaterálních schůzkách se mnou pracovala i na možných eh, řešení do budoucna. Je potřeba říci, že Imko se snaží dotáhnout trilog ještě eh, během italského předsednictví, což znamená, že se pořádá hodně ad hoc schůzek, a jednací texty jsou často publikovány až několik hodin před samotným zasedáním. Naše návrhy Libe eh, budou, doufejme, přijaty. Na prvním trialogu eh, vlastně eh, Rada a komise neprojevily skoro vůbec žádný zájem o ochranu dat a museli jsme je trošku přesvědčovat, aby ty návrhy přijali což se zejména v otázce rady mění, ta pozice rady se posouvá vzhledem k našim návrhům a zdá se, že většinu z nich rada přijme. Ovšem to samozřejmě také odvisí od toho, že vyjednávací tým IMCO ehm, se nám také daří stále více přesvědčit o naší pozici. Pak je zde několik bodů, které chci zmínit konkrétně. Za prvé, ty takzvané TPS, to znamená Third Party Service, což by byla eh, určitá soukromá síť, která by provozovala nebo měla v sobě integrovaný veřejný systém ECOL. Zde požadujeme stejná ustanovení o ochraně dat, jako to je v té veřejné sféře tohoto systému a kromě toho žádáme, a Eh, tady kolegové IMKO víceméně souhlasí, aby nedocházelo k předávání dat, k jaksi k tokům dat eh, mezi veřejným a soukromým systémem. Co se týká otázky switch on, switch off, ehm, to jsme eh, vlastně nikdy neprodiskutovali nějak dohloubky. hloubky to se nedalo vyjednat bohužel ani s IMKem a v plénu to bylo zamítnuto. Pokusili jsme se prosadit tento svůj jaksi dodatečný nápad, abychom měli nějaké takové tlačítko na smazání tím, že by se ta zbývající přebytečná data na konci nějaké cesty prostě vymazala z toho systému. Z dnešního hlediska a podle mého názoru vypadá poměrně dobře, že bychom měli Eh, mohli dostat tedy to právo na permanentní smazání dat. Nicméně uvidíme, jak to bude zítra v tom trialogu. Další otázka se týkala transferu dat třetím stranám. I zde jsme samozřejmě chtěli, aby když eh, něco půjde přes soukromý systém, aby Ehm, bylo předloženo, aby byla předložena žádost o souhlas eh, a aby pak byla splněna všechna ta náležitá očekávání, aby nedocházelo k tomu, že i bez souhlasu uživatele se ta data budou eh, přenášet do systému třetích stran. Ale opět i zde uvidíme, co se stane zítra na vyjednávání v trialogu. No a možná ještě jeden bod. Ehm, bych zmínil, hodně jsme se hádali mezi parlamentem a radou o tom, jak to bude z aktiv přenesené pravomoci a s prováděcími akty. Rada je přesvědčena, že bychom měli mít spíše um, aktiv přenes, eh, eh, imp, prováděcí akty, ale eh, my si myslíme, že bychom měli mít spíše aktiv přenesené pravomoci. Doufejme, že se nám podaří dosáhnout rozumného kompromisu, kde bychom to mohli nějak rozdělit a řekli bychom, že třeba všechno to, co se zdá být spíše procedurální otázkou, by bylo otázka prováděcích aktů a všechno ostatní by byla otázka těch aktů v přenesené pravomoci. Takže tolik tedy takový hrubý přehled stavu věci. Thank you very much. Uh... Velice děkuji. Máme zde jednoho poslance, respektive poslankyně Sofie Infeld, která žádá o slovo. Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Axlovi za tuto prezentaci. Můj první komentář, který se týká postupu. Domnívám se, že se musíme zamyslet nad tím, zda máme pokračovat s trialogy takovým způsobem, jak to děláme. Já se domnívám, že toto je naprosto typický příklad něčeho, co by se mělo řešit jinak než trialogem, protože zde se přece nejedná o nějaké technické podrobnosti, jedná se o politická rozhodnutí, která zde probíhají za, zadveří, za zavřenými dveřmi. Měli bychom toto ukončit. Trialogy by se měly omezit, pokud je vůbec budeme potřebovat na technické diskuse. A já si zde nemyslím, že se jedná o technické věci, když eh, hovoříme o tom, zda se mají osobní údaje uchovávat a vůbec vlastně zde nebude možnost volby, ale mělo by to být povinné. To znamená e, eh, údaj o tom, kde jste se pohybovali, kde jste řídili svůj vůz a tak dále. Myslím si, že lidé mají právo eh, toto vědět. Původně jsem velice silně podporovala ten systém s switch on, switch off, protože si myslím, že je naprosto směšné, aby lidé byli nuceni k tomu, že vlastně musí uchovávat ty údaje. Také vím, že jste zmínil možnost eh, vymazat tu možnost, eh, pardon, vymazat vlastně všechny údaje, které byly eh, uschromážděny během té cesty, na konci té cesty. A zajímalo by mě, jaké možné důvody by mohly existovat k tomu, aby eh, mohla zde být možnost zakázat vymázání toho itineráře na konci cesty. Protože pokud jediným účelem tohoto systému je bezpečnost na silnicích, tak já nevidím naprosto žádný důvod, proč nevymazat eh, ten itinerář na konci cesty, nebo proč nevymazat ty údaje, které byly naschromážděny. Já eh, nejsem ochotná podpořit nic, co by neobsahovalo takovou možnost. Zajímá mě také postoj delegace parlamentu. Eh, při těch jednáních byla ta delegace mm, v tom jednohlasná? Děkuji. Ano, děkuji, říká předseda. Už někdo další se nahlásí, nebo ještě? Ano. Za skupinu SAD paní Jirgit. Já se omlouvám, já jsem se přihlásila na poslední chvíli. Chtěla bych něco dodat. Když se hovoří o tom, že na konci té cesty je možné ty údaje vymazat, budou tam nějaké pojistky, které zajistí, že, ta, že ty údaje jsou schromáštěny opravdu pouze v tom e, palubním systému a ne nikoli někde jinde, protože jinak by to bylo samozřejmě velice hezké, to, že máte pocit, že ty údaje jste si vymazali, ale ty údaje už mezi tím někam odešly, už byly někam odeslány, takže je tam nějaká záruka, nějaké poj- nějaká bezpečnostní pojistka. Děkuji. Pokud už nikdo další se nehlásí o slovo do této diskuse, tak dávám slovo zpět zpravodaji. Pan Axel Foss, prosím. Vielen Dank. Děkuji. Takže, co se týká trialogu, zda vůbec a otázka ochrany dat u jiných výborů. Víte, musíme si uvědomit, že ta citlivost, kterou máme zde v tomto výboru, co se týká ochrany dat, v jiných výborech e, neexistuje v takové podobě. Tam se ty otázky, ty základní principy ochrany dat, smazání zbytečných dat, minimalizace přenášených dat, přístup k datům, tam se to vnímá poměrně eh, jaksi marginálně. To je tolik tady mé zkušenosti. Eh, takže možná bude potřeba eh, ostatní k tomu trošku citlivě. Co se týká toho zapínače a vypínače, aby se tak řeklo, to je nápad, který neprošel plénem a e, my se tím pádem zpětně snažíme prosadit alespoň tu e, změkčenou, tedy tu slabší verzi, to znamená to tlačítko, které smaže e, ta zbytečná data, to znamená, když vy, vytáhnete zkrátka klíček ze zapalování, nebo ať už to bude vypadat jakkoliv, tak se ta data smažou, když je nebudete potřebovat. Myslím si, že v této věci jsme poměrně na dobré cestě, alespoň co se týká toho obsahového odsouhlasení. Eh, této věci, eh, měla by to být funkce permanentního smazání těchto dat, ale eh, bude to muset potvrdit nejprve tedy ze všeho nejdříve trialog, ale jak říkám, vypadá to, že i rada je připravena ke kompromisům v této oblasti. Co se týká uh, těch dat eh, a jejich ukládání v nějaké té černé skřínce. To je ten princip tohoto systému e-call, tedy data budou zbí, pouze v této bedničce a teprve potom, když se něco stane podle různých čidel a tak dále, snímačů, tak teprve potom eh, se ta data budou předávat dál a budou se posílat tak, aby se vědělo, jakým směrem vozidlo jelo a tak dále. Ale eh, to bude provedeno až poté, co e, se vyhodnotí, že je potřeba něco, něco posílat. Ale nesmíme to zaměňovat s jinými systémy, kde, e, které existují jaksi v privátní sféře a e, kde tedy uživatelé vozidel mohou se dobrovolně stát součástí nějakého systému, který jde nad rámec tohoto tohoto. Ale to je už potom otázka výrobců jednotlivých vozů nebo jakéhokoliv provozovatele a jejich dohody s eh, buď provozovatelem vozidla nebo s jeho majitelem. Ale to bude regulováno v jiném právním aktu, to není předmětem tady této věci. Celkově vzato ale data z e mají zůstat v krabičce a potom, když nějaký snímač zjistí nehodu, tak se budou ta data teprve přenášet jinam. Thank you very much to the mm, Děkuji zpravodaji a děkuji i ostatním kolegům, kteří s ním spolupracují. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, kterým je ujednání se Švýcarskou konfederací o pravidlech pro její účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Zde se, tady se to vlastně trošku odložilo, protože se ve Švýcarsku konalo referendum a teď bych rád požádal zpravodajku paní Robertu Mecelu ze skupiny EPP, aby nám vysvětlila stávající situaci. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já bych, vám, já bych vás teď ráda informovala o tom, jak vypadá stávající situace ohledně této zprávy té, co jsme se sešli minulý týden se stínovými zpravodaji, tak tedy mám připravený tento postoj. Švýcarsko je přidružený k dublinskému systému a také eh, v podstatě se aktivně účastní tohoto systému. Úřad EASO zde má zásadní roli v eh, azylové politice Evropské unie. Já si myslím, že všichni sdílíme stejný názor, to, že ujednání se Švýcarskou konfederací a Evropskou unii zde při, vlastně přinese další výhodu. Nařízení o úřadu EASO říká, že je možné učinit taková ujednání, ale navíc už jsme taková podobná ujednání třeba s Norskem nebo Lichtensteinskem učinili. Tato ujednání Konkrétně eh, říkají, jaká bude povaha, rozsah a také způsob toho, jakým způsobem se Švýcarsko nebo ostatní přidružené státy mají účastnit v práci tohoto podpůrného úřadu EASO. Eh, domnívala jsem se, že účast Švýcarska je vlastně takový logický krok eh, pro účast v EASu, protože Švýcarsko už je vlastně přidruženo k dublinskému systému. Zároveň však ale musíme eh, se podívat i na politický kontext. V um, toto eh, referendum, které proběhlo ve Švýcarsku, dodalo této debatě další rozměr. Musíme si také uvědomit, že v, před, eh, v minulém období jsme jsme vlastně se ptali, jak máme pokračovat. Dostali jsme určité právní rady, které potvrdily to, že by zde neměly být žádné právní překážky, které by zabránily uzavření dohody i po té, co došlo, nebo i po té, jaké byly výsledky toho únorového referenda ve Švýcarsku. Nicméně tato právní rada, kterou jsme obdrželi, e, obsahuje celou řadu takových věcí, které vlastně e, neukazují úplně plně jasný systém té právní situace po tom únorovém referendu. Navíc si myslím, že bychom neměli uspěchat podpis této dohody se Švýcarskem, protože podpis EU a Švýcarska by vyslal e, signál, že vlastně Švýce, se Švýcarskem pokračujeme v zajetých kolejích ohledně otázkách migrace, azylu. Je také možné, že Švýcarsko 30. listopadu bude pořádat další referendum na stejnou otázku. Takže já navrhuji, abychom veškerá rozhodnutí na úrovni výboru posunuli, odsunuli až do té chvíle, kdy budeme mít naprosto jasný, neskreslený a jednoznačný obrázek toho, jak bude, jaké to budou mít dopady, pokud bychom podepsali tuto dohodu. A chtěla bych tedy ještě jednou zdůraznit, že se ještě právě zřejmě bude čekat na to referendum, které se má konat na konci tohoto měsíce. Pokud bychom to ještě eh, odložili až po tom referendu, tak by nám to dovolilo lépe ohodnotit dopady této dohody a navíc budeme mít už v ruce tedy výsledky toho druhého referenda. Děkuji, říká předseda. Děkuji, paní Macolo. Máme zde jednoho poslance nebo poslankyni, paní Cecilia Malstrom, která, se žá, která žádá o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vyjádřit eh, velké poděkování Robertě za práci, kterou odvedla a do velké míry sdílím názory, které si jste vyjádřila na dnešní schůzi. Chtěla bych však upozornit na to, že ALDE by chtěla podpořit eh, tuto dohodu. A z toho důvodu tedy také sdílím názor, který mm, Roberta vyjádřila, že bychom tedy měli ten souhlas eh, vyjádřit, spíše dříve než později. Nicméně, vzhledem k tomu, že jsme stále ještě neobdrželi ehm, informace od švýcarských údajů o tom, jak tedy ty případné výsledky referenda budou přetaveny do mezinárodního práva a vzhledem k tomu, že zde ještě bude tedy toto další referendum na konci listopadu a to referendum má omezit ještě více e, imigraci do Švýcarska, má se to omezit na 0,2% ročně. Takže E, tím pádem v této chvíli nemůžeme udělat svůj souhlas. Souhlasím se zpravodajkou, že musíme si ještě naprosto jasně e, uvědomit, jaké bude mít dopady referendum v praxi a také musíme mít ujištění ze strany švýcarských orgánů, že toto neovlivní legislativu, ke které se již Švýcarsko přihlásilo, například šengenskou legislativu, e, právo volného pohybu osob, a také určité části azylového balíčku, jako je třeba eh, dublinské nařízení. Z toho důvodu eh, mm, podporuji to, co říkala zpravodajka, abychom tedy požádali konferenci předsedů, abychom získali další půl rok na možnost dokončení této, eh, tohoto dohody. Myslím si, že to bude užitečné jak pro nás, tak i pro Švýcarsko. Děkuji. Ještě další dva se žádají o slovo. Nejprve paní Birgit Cipl za skupinu SAD. Very much. Děkuji. Nejprve mi dovolte omluvit kolegyni Sylvie Guillaume, která je stínovou zpravodajkou, nemůže být přítomna, takže já teď přečtu, jakou má pozici k tomuto bodu. Skutečně potřebujeme mít jasnější pohled, jak už jste zaznělo, na to, jaký bude mít dopad švýcarské referendum, které se konalo 9. února Zatím eh, opravdu není nutné spěchat, není nutné to uspěchat. Také si musíme uvědomit, že jsou zde různé signály, které se týkají referenda a to nám také umožňuje to, abychom byli velice obezřetní ohledně budoucích kroků. Za prvé, jak už zde zaznělo, ještě neexistuje jasný, eh, jasné vyjádření o to, jaké bude mít dopad referendum na otázky migrace a konkrétně na uchazeče o azyl. Mm, toto referendum nechává mnoho různých právních otázek, které se týkají kompatibility s právem EU i s mezinárodními závazky. A druhý komentář. Ve Švýcarsku se plánuje 30. listopadu druhé referendum, jehož cílem i obsahem e, je něco, co vlastně nám vůbec nepřináší další E, důvěru, protože toto e, referendum chce vlastně ještě více omezit imigraci. Ekopop e, a další skupiny hovoří o tom, že migrace by tedy na základě toho návrhu neměla překročit 0,2 počtu obyvatel na následujících třech letech. Je to tedy průměr. Takže tyto signály, které zde máme, nejsou příliš povzbudivé Podporuji to, co již se zaznělo. Je důležité pozastavit zatím konečné rozhodnutí parlamentu. Thank you very much. The next, uh, is... Děkuji. A jako další za GUE paní Verža. Ano, pane předsedo, já budu postupovat velmi rychle, protože to zásadní tady zaznělo a já s tím souhlasím. Děkuji naší zpravodajce. Chci jen říci, že opravdu není naléhavé tuto dohodu podepsat. Důsledky referenda z 20. února nejsou jasné, Švýck, švýcarské úřady nám zatím neposkytly žádnou přesnější odpověď, navíc se plánuje nové referendum a možná bychom měli zdůraznit, že právě hlavním zdrojem imigrace do Švýcarska je Evropská unie. To je věc, která se tím trošičku realizuje, takže bychom to opravdu měli odložit. Děkuji. Takže nyní dám slovo zpět zpravodajce, aby řekla pár slov na závěr. Asi by šlo o to, že by se ještě prodloužil celý tento proces, dále odložil. Ano, děkuji. Děkuji všem stínovým zpravodajům za to, že podpořili můj návrh. Pokud jde o postup, eh, protože ten šestiměsíční termín, ta lhuta, kdy mělo být toto ujednání podepsáno, už téměř vypršela, takže budeme muset požádat konferenci předsedu, aby prodloužila o dalších šest měsíců tuto lhutu a to by nám snad mělo dát dostatek času. Ráda bych také navrhla tomuto výboru, abychom znovu pozvali švýcarské úřady po příštím referendu, aby nám přednesli svou analýzu a znovu bychom se mohli obrátit na právní službu, aby se dohloubky vyjádřili o těch právních bodech, které jsou obsaženy v jejich právním názoru. Může se to eventuálně také změnit po tom druhém referendu. Děkuji, předseda se tedy bude řídit tímto doporučením v souladu s jednacím řádem. Myslím, že všichni kolegové, kteří na tom pracovali, se zaslouží poděkování. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to jsou programy Evropské unie pro nástroje financování. A máme zde hosta, generálního ředitele, generální ředitelku, paní Mišu. Hmm. Já jí děkuji za to, že přišla mezi nás, předloží nám pracovní program na rok 2014 a bude hovořit o programech Spravedlnost a program Práva, rovnost a občanství a také o financování programu. Dávám tedy slovo paní Meku. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení poslanci. Jsem velmi ráda, že mohu být mezi vámi. Poprvé od doby, co jsme schválili víceletý rámcový program, na kterém jsme pracovali poměrně rozsáhle s mnohými z vás, abychom dosáhli rovnováhy mezi jednotlivými programy a zároveň jsme chtěli také zjednodušit eh, programy takovým způsobem, abychom splnili cíle a podpořili politiky spravedlnosti a práv. Je naším úkolem eh, předstoupit před vás a informovat vás o pokroku těchto programů. Teď máme jen dva programy v rámci tohoto víceletého rámcového programu. Jeden z nich nese název Spravedlnost, je to občanské a trestní právo a druhý program, to je program, který nese název Práva, rovnost a občanství. Jak víte, nařízení, jimiž se zavádí tyto dva programy, byla schválena v posledních dnech roku 2013 a Pracovní program práce na rok 2014, jak pro spravedlnost, tak i pro práva, byly schváleny na konci dubna roku 2014. Obě dvě rozhodnutí komise ohledně implementace těchto programů jsou dostupná na webových stránkách generálního ředitelství Justice a jsou tam prezentovány všechny grantové aktivity a výběrová řízení, která jsou naplánována v rámci generálního ředitelství just až do konce roku 2014. Je zde také přehled plánovaných výdajů, včetně procent, což jasně ukazuje, že rozdělení finančních prostředků je v souladu s názorem a cílem spolu zákonodárce a také souladu s mandátem, který nám dali. Takže rovnováha mezi specifickými cíly je udržená. Celkové finanční prostředky, které jsou dostupné v prostředku nebo v rozpočtu na 2014 pro oba programy, to je asi 100 milionů eur. Pokud je o práva, rovnost a občanství 54,2 a o spravedlnosti 45,8. Více než 71% těchto prostředků bude využito na granty. Zbytek bude věnován na různé veřejné zakázky. Budeme mít celkem 18 výzev k předkládání návrhu, které budou otevřeny všem potenciálním žadatelům, 11 z nich už bylo zveřejněno a 7 bude zveřejněno ještě letos v listopadu a prosinci. Prostřednictvím všech těchto výzev k předkládání návrhu chceme dosáhnout toho, že podpoříme politiky na občanskou unii, budeme bojovat proti rasismu, xenofobii, homofobii a dalším formám nenávisti. Chceme také podpořit eh, právní školení v oblasti EU. Komise chce implementací těchto programů posílit vztah mezi politikami a financováním a také usnadnit přístup eh, žadatelů k těmto programům, samozřejmě v rámci finančního nařízení. Možná jste si všimli, že pracovní program na rok 2014 zahrnuje více výzev k předkládání návrhů než v minulých letech a většina z nich, a to je důvod, proč jich je vlastně více, jsou více zacíleny na specifické konkrétní cíle a jejich priority jsou také definovány podrobněji a jsou lépe v souladu se současným vývojem politik. Mnohé z nich by měly přispět k efektivní implementaci evropské legislativy a k lepšímu prosazování práv občanů. Vybrané projekty a jejich výsledky by měly prokázat evropskou přidanou hodnotu. To také požadoval Evropský parlament a hodně jsme o tom v minulosti diskutovali. Zároveň hledáme synergie mezi našimi programy. slučujeme program právo a specifický cíl DAFNE a to vše s tím cílem, abychom řešili situaci obětí, a to komplexním a úplným způsobem, a také, abychom zabránili různým duplicitám a dosáhli většího dopadu. Chceme-li dosáhnout těchto cílů, tak je důležité, aby všichni klíčoví aktéři spolu spolupracovali. Spolupráce je nutná s občanskou společností a s klíčovými evropskými sítěmi. A máme zde do 14. listopadu výzvu k předkládání evropských partnerství. A cílem této výzvy je navázat tříleté partnerství s různými sítěmi, které pokrývají různé oblasti našich programů. Financování na rok 2015 15 eh, pro Evropskou síť eh, vzdělávání v oblasti justice je také připraven, ale komise se také těší na to, že přijme kroky které by usnadnily žadatelům život v tomto složitém světě evropského financování. Jim se to často jeví jako nejasné a náročné. Naše výzvy jsou otevřeny pro veřejné orgány, a nevládní organizace a někde za, určit, za určitých podmínek i soukromým subjektu Mohou být financovány také nadnárodní a přeshraniční projekty, to je další téma, o kterém jsme tady diskutovali. Malé projekty nejsou vyloučeny, pokud přináší dostatečnou přidanou hodnotu EU. S cílem dosáhnout zjednodušení máme jednu jedinou příručku, která platí pro všechny granty a jeden jediný soubor pravidel. Zavádíme také zjednodušené formuláře na proplacení nákladů na projekty. A to je tedy zatím pilot. A pokud to bude úspěšné, tak plánujeme uplatnit to i na ostatní projekty. Tím snížíme byrokracii pro příjemce když budou řídit své projekty a nahlašovat své výdaje. Komise se také snažila lépe šířit informace ohledně nových programech a ohledně výzev předkládání projektů a návrhů. Zde máme letáčky, které jsme vydali ve všech jazycích, kde jsou obsaženy informace o programech, které spravujeme. Naše webová stránka byla také nově upravená tak, aby přinesla lepší přehled o jednotlivých postupech. Dostali jsme zpětnou vazbu od žadatelů v tom smyslu, že jsou skutečně spokojeni s tím, že se mohou pohybovat mezi jednotlivými výzvami, které už byly zveřejněny nebo teprve zveřejněny budou a že mohou získávat informace ohledně specifických cílů. Na webových stránkách jsou také informace o blížících se výzvách a, a také o jejich zveřejnění, kde je orientační časový plán. Různé informační akce byly také uspořádány v jednotlivých členských státech. Cílem je setkat se s možnými žadateli v různých státech EU a poskytnout jim informace ohledně nástrojů financování v oblasti spravedlnosti. Ročně také musíme poskytovat informace Evropskému parlamentu ohledně završení projektů, ale nejen ohledně tedy úspěchu těchto projektů, také ohledně jejich nedostatků a jejich příčin. Zatím je to pouze velmi raná fáze implementace všech těchto projektů. Ale už teď připravujeme tuto zprávu pro Evropský parlament. Já tuto zprávu velmi ráda předložím a budu s vámi o ní diskutovat, ale ještě na závěr bych vás ráda upozornila na jednu věc, která se týká stavu po reorganizaci komise. Generální ředitelství Justice je nyní mnohem větší. Do portfolia jsme dostali také uhel spotřebitele. Celé to spotřebitelské portfolio z bývalého DG Sanko a také celá ta část spotřebitelů nezdraví je tedy v naší pravomoci Organizačně to tedy bude pod námi od 1. ledna, ale politicky už jsme na tom začali pracovat nyní. Od současného generálního ředitelství pro vnitřní trh jsme dostali také tu část, která se týká práva společností. V současné době to nese název eh, korporátní zodpovědnost a její řízení. To je teď také součást eh, našeho portfolia a já jsem přesvědčena, že s tím procesem zjednodušování, který jsme zavedli, se nám podaří dosáhnout těch vysokých cílů, které jsme se stanovili a o kterých vás budu osobně informovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Miku. Máme zde jednu žádost o slovo od paní Verža, takže prosím. Euh, Děkuji. Já se vyjádřím k programu Práva, rovnost a občanství, i když tedy mám na mysli v podstatě oba programy. Ty úvěry v této oblasti, nebo ty finanční prostředky jsou eh, velmi důležité, protože vidíme, že všude v Evropské unii narůstá rasismus, xenofobie, prohlubují se rozdíly a první obětí těchto nerovností jsou eh, děti, postižení, také ženy. A znovu bych zdůraznila obavy, které zde parlamentu vyjádřil výbor FEM právě v souvislosti s různými programy. Jste zodpovědní také za ochranu osobních údajů, i to je důležité téma. O tom jsme hovořili právě před chvílí. Teoreticky otázka občanství také spadá do vašich kompetencí, alespoň podle programu. A ty obrovské změny, ke kterým došlo ve složení komise, pokud jde o tyto otázky, jsou zatím dost nejasné. Zatím ještě nevíme, kdo se bude čím zabývat. Každý se nám snaží říci, co bude jeho hlavní náplň. Otázka práv spotřebitelů tedy skutečně byla přesunuta do vašeho portfolia a také právo společností, jak nám to vysvětlovala paní Jourová a teď i vy, tak mě by zajímalo, jak se k tomu potom mají základní práva. A jak paní Jourová, pan Timmermans budou pracovat na celé řadě otázek, protože i z rozpočtového hlediska se mi to zdá dost nejasné. Takže bych ráda lépe pochopila, jaké jsou priority celého vašeho generálního ředitelství, rozpočtové priority. Děkuji. Další dva lidé se přihlásili o slovo, nejdříve tedy paní Gabriel. Děkuji, pane předsedo. I já bych pohovořila o problému, nebo tedy programu práva rovnost a občanství, konkrétně o programu DAFNE, protože ano, zjednodušení ano, ale to nesmí poškozovat viditelnost a konzistentnost. Když se podíváme na rozpočet, tak vidíme, že z 18 milionů v roce 2013 máme pouze asi 12 milionů 400 tisíc. To je pokles o více než 30 Tak by mě zajímalo, jestli tato čísla jsou správná a jak bude moci komise za této situace předcházet diskriminaci vůči dětem, ženám a dalším vzhledem k tomuto poklesu rozpočtu. I tak byl ten rozpočet nedostačující. A druhá otázka. Byla přijata konkrétní opatření, aby se zjednodušily administrativní postupy a předkládání žádostí, právě aby se pomohlo malým nevládním organizacím v rámci projektu DAFNE. Takže jakým způsobem chce komise zachovat vědětelnost programu DAFNE v rámci svého programu a také bych chtěla, aby to bylo opravdu zachováno kvůli popularitě tohoto programu a kvůli jeho úspěšnosti. Děkuji. Děkuji a jako další paní Stevens. Dank u wel, voorzitter. En eh, beste collega's, ik heb één kleine... Děkuji, Pane předsedo, já mám takovou stručnou otázku ze všeho nejdříve. Děkuji za ta vysvětlení k těmto velmi zajímavým programům, ale mám otázku, která se týká následujícího. Vy jste naplánovali rozpočet navíc pro určité organizace, které pracují s postiženými lidmi, protože to přináší vyšší náklady. Například eh, nevědomí nebo hluchoněmí, kteří zase nemohou psát a potřebují někoho, kdo by jim pomáhal, nebo naopak mentálně postižení ti také potřebují určitý doprovod. Takže já hovořím o dalších nákladech, eh, které jsou spojeny s handicapem. Jiné skupiny nemají takovéto problémy. A já si myslím, že tito lidé by také měli mít lepší přístup k těmto programům, aby tato společnost byla lépe nastavena, aby se také lépe chránila důvěrnost. Takže by mě zajímalo, zda jsou přijaté nějaká konkrétní opatření pro skupinu postižených osob, aby se i oni mohli účastnit těchto programů, protože velmi často představují zvýšené náklady a často jsme v minulosti konstatovali, že právě kvůli těmto zvýšeným nákladům jsou tito lidé odmítáni a jiní žadatelé dostávají přednost. Právě proto se na to ptám. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. To jsou důležité otázky k ročnímu programu práce, takže bych poprosil paní Miku, aby zodpověděla tyto dotazy. Děkuji vám za otázky. Co se týká podrobností eh, tohoto programu, tak jak jsou jednotlivé cíle uvedeny na webových stránkách, tak z nich je poměrně jasné, jaké množství peněz jde na který cíl. Ale eh, ráda bych konkrétněji řekla, že pakliže se máme zaměřit na DAFNE nebo na jiné projekty, musíme se podívat na oba programy zároveň. Tentokrát, jak už jsem říkala na začátku, se nedíváme pouze, tak jak to bylo v minulosti, na program DAFNE jako takový, kdy jsme měli název a částku, ale tady konkrétně hovoříme o DAFNE a pak AXISu v programu pro e, spravedlnost. A když ty programy spojíte, tak je ta částka ve finále vyšší, než jaká byla v minulých letech. A e, vlastně všechna ta čísla uvidíte až ex post, když k vám dorazí ve zprávách, které vám budeme odesílat konkrétně tedy v tomto případě v roce 2015. Všechny ty oblasti, které tady právě zazněly ze strany poslanců, to vše již bylo nebo brzy bude e, vyřešeno v programech již publikovaných nebo publikovaných velmi brzy. Ale jednu věc mi dovolte říci. My jsme připravili webové stránky, zpřístupnili jsme informace, jezdíme do členských států, kde informujeme o těchto programech, Konec konců i vy se snažíte podporovat různé strany v tom, aby byly angažovanější. A já bych vás chtěla požádat o podporu a ráda bych vás požádala, abyste nás kontaktovali a abyste se účastnili těchto výzev. Přece nemůžeme Eh, jít oblast po oblasti a všechny nutit, aby někdo žádalo peníze. Je potřeba ty programy zveřejnit, snažíme se co nejvíce rozšiřovat informace a musíme doufat, že zkrátka, když se budeme o, stej, o to stejné snažit všichni, tak to bude lepší. Kromě toho máme i pilotní projekty, které navrhujete vy, a my se snažíme přitom napravovat vše to, co jaksi pokulhává ve finančních programech, v těch pilotních projektech a snažíme se pomáhat. Jsou to velice důležité pilotní projekty. Například ten pilotní projekt u školení, který jsme prováděli s panem Berlingerem a ostatními, pak tady byl pilotní projekt pro znakový jazyk, pro znakovou řeč. Opět to byla, eh, byl, byl váš návrh s podporou z naší strany a snažili jsme se ty projekty zkrátka vytvořit co nejefektivněji a co nejjednodušeji, jak pro nás, tak pro příjemce, tak zkrátka pro všechny. Jak už jsem vám říkala, Měli jsme pět nebo šest různých oddělení, které, které měly na starosti eh, financování. Teď to je jedno oddělení v jednom ředitelství, tak, abychom zjednodušili ten interní projekt. Máme jeden, jedn, jednu příručku pro všechny žadatele, máme zjednodušené formuláře. Neříkám, že to je dokonalé, neříkám, že se nemůžeme v ničem poučit, ale jsme na začátku nového finančního programu a budeme se snažit všechny nedostatky napravit už během prvního roku implementace. Dovolte mi na závěr říct jednu věc. Vím, že občas dochází k nedorozuměním, kdo co dělá v komisi. Máme eh, komisaře Avramopula, který má na starost část programu občanství v našem generálním ředitelství, ale děláme to, co jsme dělali i v minulosti. Takže děláme občanství a práva. A programy, když jsme s vámi mluvili, byly přesně na toto téma. Společně s kolegy z DG Home se pokusíme podívat na možnosti zjednodušení celých těchto procedur, ale naše portfolio se nezměnilo v DG Justice. Co se změnilo? DG.com, komunikace, přešly do DG Home k panu Avramopolovi. Takže to je vše. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkujeme vám, že jste přišla a představila nám práci v těchto programech. Samozřejmě tento výbor i nadále bude dohlížet na další implementaci těchto programů. Děkujeme ještě jednou. Další bod na pořadu jednání je opět ev- programy Evropské unie pro nástroje financování, ale konkrétně na téma OLAF. Je tady je tady Johan Kou, šéf odboru OLAF D5, který představí výroční pracovní program za rok 2014, to je zejména školicí program Ochrana eura proti padělkům, bude to program Perikles 2020, a tedy, pane eh, Kouve, máte slovo. Děkuji vám, pane Albrechte. Děkujeme za tuto příležitost eh, prezentovat zde ve vašem výboru váženým poslancům program Perikles 2020. Rád bych vám nejprve dal určité základní informace o tomto programu a poté se zaměříme na konkrétní aspekty pracovního programu za rok 2014 a uděláme si takový drobný výhled. Program Pericles je program eh, směné pomoci a program školení na ochranu eura proti padělkům. Je to program, který byl založen v roce 2001 a byl rozšířen eh, protože to první rozhodnutí rady bylo na období 2002 až 2005. Byl to program, který byl rozšířen na období 2006 až 2013. 11. března letošního roku eh, legislátoři v EU přijali program Perikles 2020 na programové období 2014 až 2020 jakožto součást víceletého finančního rámce a ten základový akt vstoupil v platnost 6. dubna letošního roku. Aplikace tohoto nařízení 3031 se omezuje pouze na členské státy eurozóny v Evropské unii. Rozšíření tohoto nařízení zatím nevstoupilo v platnost, protože se čeká na ratifikaci ve Spojeném království. Předchozí programy představovaly 7 milionů euro na období 2007 až 2013 a lze říci, že program Pericles byl implementován úspěšně. Bylo to 113 projektů, které byly provedeny, z těch 72 pocházelo od kompetentních úřadů eh, členských států. V podstatě jsou to kolegové eh, v oblasti eh, policejních struktur nebo zástupci národních bank a podobných institucí a 41 projektů pocházelo od komise ze strany OLAFu. Za období 2007 až 2013 participovalo na tomto programu více než 4 000 odborníků z celkem 83 zemí světa. Podle obou evaluací, které komise provedla, eh, jedna v roce 2013 a jedna v roce 2014, eh, což jsou všechno informace, které jsme sdíleli s parlamentem i s radou, tak ten předchozí program byl poměrně efektivní a účinný bez ohledu na to, že to má velmi malý rozpočet. Je to skutečně nejmenší program EU, který vůbec existuje. Co se týká programu Pericles 2020, tady máme nařízení 3031 z roku 2014, které určuje celkem 7,3 milionů euro podle stálých cen na toto celé období pro tento program a e, ten program bude implementován od, e, rok, od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. E, celkovým cílem tohoto programu je bojovat, zabraňovat padělání a souvisejícím podvodům a tím posilovat konkurenceschopnost evropské ekonomiky a zajišťovat udržitelnost veřejných financí. Tento program Perikles 2020 je harmonizován, byl zjednodušen zejména co se týká způsobilých nákladů. E, rovněž zde máme nové způsobilé aktivity, které byly legislátorem zavedeny a to nařízení rovněž obsahuje posílená ustanovení o monitoringu a hodnocení a samozřejmě také o požadavcích na reporting ze strany komise e, což jsou tedy všechno vlastně dokumenty, které dostáváme od těch, od těch e, příjemců, kteří požívají těch prostředků. Eh, samozřejmě všechny tyto dokumenty by měly parlamentu i radě poskytnout pravidelnější a dedikovanější informace o tom, jak se prostředky v tomto programu využívají. Tento program rovněž obsahuje ustanovení o aktech přenesené pravomoci pro komisi. Jak se ten program implementuje? Eh, na základě toho základního nařízení komise má přijímat výroční pracovní programy, a je fakt, že první výroční pracovní program komisí již přijat byl, a to bylo v květnu 2014. Komise pak provádí tento výroční pracovní program, rovněž tedy na základě tohoto nařízení, v prostřednictvím grantů a akcí, eh, kterým se přiřazují priority. Zejména pak cílíme na regiony, eh, které představují riziko Eh, bez, pro bezpečnost eura z hlediska padělku. Aktivity, eh, které se financují, jsou tedy ty způsobilé aktivity zmíněné v té základní legislativě, to znamená spolupracujeme s kompetentními úřady, experty, prostřednictvím konferencí, seminářů, školení, workshopu, technického, taktického školení, výměny pracovníků, studií a Eh, všech ostatních aktivit, které probíhají v Evropské unii, a to jak tedy v Evropské unii, tak mimo ní samozřejmě. Výroční pracovní program na rok 2014 pokrývá celkem objem zhruba 925 eh, tisíc euro a tento výroční pracovní program na rok 2014 je založen na strategii programu Perikles. Strategie programu Perikles je dokument, který připravujeme společně s odborníky z členských států v oblasti padělání, eh, což jsou vlastně pracovníci jednak finančních institucí, tedy z bank a ze státních institucí, ale také jsou to lidé z Evropské centrální banky a z Europolu. S nimi diskutujeme o prioritách programu Perikles a rozhodujeme o tom, jaké jsou nejnovější hrozby v oblasti eh, padělání a jaké jsou největší hrozby pro euro, jak v Evropě, tak mimo ní, co se týká cílu tohoto programu. Priority, které stojí v základu eh, roku, eh, programu pro rok 2014, se týkají těch členských států, kde dochází k produkci a distribuci padělaných, eh, padělaných euro, eurobankovek a euromincí a zaměřujeme se konkrétně na jihovýchodní oblast Evropy, na oblast Balkánu a oblast Turecka, které je kandidátským státem. Dále se zaměřujeme na oblasti, kde existují skutečná rizika, kde je potřeba chránit euro proti padělání a Zacílili jsme konkrétně na oblast Magrebu, kde spolupracujeme s francouzskými úřady a italskými úřady a snažíme se se na tuto oblast konkrétně zaměřit, protože tam dochází často k distribuci padělaných eurobankovek a mincí. A v neposlední řadě cílíme také na Jižní Ameriku, protože Kolumbie představuje konkrétní takzvaný hotspot padělání eura Dochází tam k padělatelské činnosti, tam se padělá kde co, euro, dolar a jiné měny a, a, ty, a ta měna, ta padělaná měna slouží pak na financování organizovaného zločinu, probíhá tam praní špinavých peněz a e, nelegální obchod a tak dále. Takže proto cílíme také na e, Kolumbii a e, provádíme tam školení místní policie společně také s e, vyšetřovacími složkami z USA. Tak, e, jaké jsou zatím výstupy ročního programu na rok 2014? Jak víte, už v podstatě ten program půl roku běží, co se týká tedy implementace. Vydali jsme první výzvu po grantech za nějakých 600 tisíc euro, přičemž první termín už je za námi. Dostali jsme čtyři žádosti o finanční prostředky a tři ehm, z nich byly přijaty. Ehm, byla to žádost španělských policejních orgánů, ehm, tam se eh, to týkalo vypracovávání, další budování institucí v Jižní Americe na ochranu Evropy proti padělaným mincím a bankovkám euro a o spolupráci eh, s místními složkami. Další žádost byla z Francie, to byla eh, žádost francouzské justiční policie, tam se jednalo o studii aktérů ve Francii a mimo Francii, eh, těch kriminálníků, kteří páchají ten zločin padělání eura a studie těch distribučních sítí. A nakonec jsme také zatím financovali jeden italský projekt eh, z Ministerstva hospodářství a financí, které, eh, což je projekt, který se týká výměny pracovníků. Tam jde o výměnu pracovníků eh, s pracovníky s kolegy v oblasti Maghrebu, eh, kde jde hlavně o školení o těch nových aspektech této problematiky. Další část tohoto rozpočtu se pak vydává na dedikované akce z iniciativy komise, kde v podstatě používáme rámcového dodavatele, který organizuje konkrétní semináře a workshopy. E, tyto akce se pak organizují e, za účasti techniků a zvláštních odborníků Europolu a Evropské centrální banky. Máme ambici provádět e, tyto akce v těchto oblastech. Pořádáme konkrétní seminář v terénu pro turecké úřady, protože Turecko je jedna ze zemí, která do určité míry představuje riziko v oblasti padělání eura. Je to velká země, takže e, to je ten hlavní důvod, proč se na Turecko soustředíme společně s našimi odborníky a pořádáme tam tyto semináře. A ten, ty, ty semináře proběhnou konkrétně na začátku příštího roku. Dále pořádáme společně s Evropskou centrální bankou a s Europolem třetí mezinárodní konferenci o ochraně eura. E, to bude e, v nové budově ECB ve Frankfurtu. E, tam sezveme všechny klíčové odborníky na ochranu eura před paděláním a také opět se pokusíme uspořádat dedikované školení v Kolumbii, v tom takzvaném hotspotu padělání, Eh, kde rovněž proběhne eh, školení pro pracovníky, kteří působí přímo tam. Tak, jak to bude do budoucna? Jak víte, ochrana eura a program Perikles eh, z rozhodnutí předsedy komise přešlo z OLAFu do DG ECFIN, tak aby se po, posílily všechny aktivity, které se týkají DG ECFIN, aby to bylo, aby zkrátka veškerá aktivita na ochranu eura vůbec související s eurem byla v DG ECFIN. A e, to má platnost, toto rozhodnutí má platnost od 5. listopadu. Je to tedy má to tedy na starosti pan Moskoviči. Přešlo to z DG Olaf do DG Ekfin. Z hlediska tedy politiky od 5. listopadu. A organigramy Eh, budou, jak víte, v platnosti od 1. ledna 2015. Takže pan Moskoviči je teď odpovědný za ochranu eura proti padělání v rámci programu Pericles. Samozřejmě implementace a monitoring programu za rok 2014 bude pokračovat i do budoucna. Samozřejmě, eh, jak se to uvádí ve všech základních aktech, vám budeme i nadále poskytovat eh, velmi elaborované výroční zprávy o implementaci výročních pracovních programů, co se týká i ehm, roku 2014, tu zprávu vám poskytneme na začátku roku 2015, to je podle článku 13. A eh, i nadále budeme pokračovat v diskusích, v expertních skupinách a e, začneme připravovat e, finanční rozhodnutí na rok 2015 a mimo jiné také samozřejmě budeme i nadále tlačit na Spojené království, aby ratifikovalo rozšíření eh, té stávající působnosti tohoto programu na členské státy, které nejsou v eurozóně, které již v minulém roce participovaly a ukázalo se, že mm, ta jejich účast v těch programech byla velmi úspěšná, proto tím pádem chceme, aby i britský parlament tento program ratifikoval co nejdříve a co nejhladší, aby se mohlo zajistit návazné financování. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme, pane Koue. Myslím si, že to bylo tak komplexní, že asi zřejmě ani není nutnost pokládat jakékoliv dotazy, alespoň tak, když se dívám na plénu. Takže budeme zcela jistě se setkávat při vaší budoucí práci, budeme tu práci sledovat. Další bod na pořadu jednání je prezentace Komise na rok 2014, pracovní program na rok 2014, týká se to financování akcí a nouzové pomoci Unie v rámci Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost, vnější hranice a víza a Fondu pro vnitřní bezpečnost, policejní spolupráce. Vítáme zde paní Cigan která je ředitelkou z generálního ředitelství pro vnitro. Vítáme vás. Čekají nás prezentace tří pracovních programů a dávám vám tímto slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěla bych všem popřát dobré odpoledne, vážení členové a členky výboru Libe. Jsem velice ráda, že zde mohu dnes stručně pohovořit o pracovních programech, o kterých jste již jste eh, Eh, hovořil, zmínil jste jejich názvy. Pracovní program na rok 2014 pro vnitřní věci Evropské komise. Hmm, první prezentace, která se týká vnitrostátních programů, ta už je k dispozici. chcem, chtěli jsme podpořit naše politiky na období 2014 a 2020, na období, um, máme zde tedy Azylový migrační a integrační fond a také Fond pro vnitřní bezpečnost. Tyto dva fondy jsou orientovány na výsledek a na plnění e, politických koncepcí. Mají také být uh, vlastně snadněji čerpatelnými finančními nástroji. Uh, chceme přemýšlet o tom, jak lépe dosahovat výsledků a přenášet přidanou hodnotu na evropské úrovni. Tyto dva fondy lze finančně zpravovat dvěma způsoby. Jednak eh, zde máme program stíleného řízení na úrovni členských států. Finance se vlastně přenáší na členské státy na základě víceletého finančního rámce a členské státy pak mají vlastní orgány, které jsou zodpovědné za řízení těchto programů a na předchozích schůzích jste se dozvěděli o těch orgánech. A pak zde máme ještě metodu centralizovaného řízení, kde komise rozhoduje, jaké akce mají být financovány v jednom či více členských státech nebo prostřednictvím mezinárodních organizací. Tyto prostředky jsou řízeny přímo komisí na základě eh, eh, ročních pracovních programů. Chtěl bych také zdůraznit, že v novém systému těchto fondů je to tak, že ty roční pracovní programy jsou sice, se jmenují roční, jsou na jeden rok, nicméně respektujeme v tom také víceleté e, plánování. Například programy, které jsou pr- plánovány na rok 2014, musí být e, také propojeny jak s těmi minulými, tak s těmi následovnými budoucími programy. Pracovní, ten pracovní rok 2014 byl poměrně náročný, protože došlo k pozdnímu přijetí základních nařízení, také eh, probíhala ta složitá finanční vyjednávání, nicméně komise nakonec eh, přijala, schválila tyto tři pracovní programy, eh, jak pro vnější hranice a víza, policejní spolupráci a pro azylový migrační a integrační fond. Ta výše je asi zhruba 100 milionů eur a bylo to schváleno na začátku srpna. Máme tedy zde možnost reagovat na e, aktuální potřeby Evropské unie v oblasti vnitřních věcí. Po konzultaci s členskými státy, k nímž došlo v rámci politických dialogů, e, možná si také vzpomínáte na to, že jste, když jste hovořili o jednotlivých národních programech, tak jste se dozvěděli zajímavou informaci a to, že poprvé jsme využili takový nový program eh, pro politický dialog nebo možnost politického dialogu. Můžeme se tedy setkávat s členskými státy a hovoříme o prioritách členských států pro víceleté finanční plánování. A pak členské státy připravují eh, svoje programy Když eh, probíhají tato schůze, tak rovněž při této příležitosti hovoříme se zástupci členských států a zajímá nás, jaké druhy projektů jsou pro ně zajímavé a jaké takové projekty by přinesly tu přidanou hodnotu na úrovni EU. Pak eh, dochází k výběru projektů na základě priorit GŘ Home a také na základě toho, jaké jsou ty urgentní potřeby, které byly identifikovány. Druhá věc, kterou jsem chtěla vysvětlit, je to, jaké jsou eh, pro nás, nebo jaké byly hlavní věci, když jsme přepravovali ty roční pracovní programy. Už vlastně možná budu opakovat některé očividné věci. Tím hlavním argumentem, který jsme používali, je přidaná hodnota na úrovni EU. To znamená, že tedy zde musí být silná nadnárodní Eh, přidaná hodnota, která zároveň respektuje celoevropské priority. Další věc, kterou jsme brali v úvahu, byla doplňkovost eh, s nadnárodními programy, těmi budoucími, a tím už se vlastně vracím k těm mechanismům, které se používaly. Už jsem hovořila o tom politickém dialogu. Když hovoříme o vnitrostátních programech, tak vždy schromažďujeme důležité informace, abychom pak mohli být schopni posoudit doplňkovost těch národních programů s těmi nadnárodními programy. Pak jsou zde ještě některé nové, relativně nové prvky, eh, různé eh, iniciativy agentur, které usilují o zlepšení praktické spolupráce. To znamená, že tedy praktická spolupráce je velice důležitá pro provádění politických koncepcí. Další prvek, vnější rozměr, to jsou tedy akce, které cílí na třetí země a potom také komplementarita, doplňkovost s dalšími finančními nástroji, jako jsou sociální, sociální fond, eh, Evropský regionální fond a pak s dalšími nástroji pro vnější Um, dimenzi. Takže i zde hledáme velice silnou doplňkovost k tomu, abychom zabránili duplicitě vydávání finančních prostředků a abychom zabránili tomu, že pak na některé akce se ty finance nenajdou. No a nakonec ještě tísňová nouzová pomoc, to je také součást našeho programu a ráda bych ještě o tom tedy pohovořím podrobněji až na závěr. Možná bych vám mohla uvést několik příkladů Nicméně, pokud vás zajímají ty programy podrobně, tak jsou k dispozici. Můžeme vám také poskytnout také podrobnější informace. Já vám dám několik příkladů, včetně finančních částek, abyste získali představu. Azylový migrační a integrační fond. Celková částka na rok 2014 je 37,4 milionů, z nichž 25 jde na nouzovou pomoc a e, zbytek na celounijní akce. Příklady, které bych uvedla, jsou to projekty, akce, e, které usilují o identifikaci a prosazování osvědčených postupů v oblasti azylu. Jedná se o identifikaci zvláštních potřeb e, zranitelných osob, zejména dětí a žen, pak eh, možnost přístupu k bezplatné právní pomoci a také integrace osob, které požívají mezinárodní ochranu. Další velice zajímavý příklad je pilotní projekt nebo pilotní projekty v budoucích osvětových, pro budoucí osvětové kampaně. Tyto osvětové kampaně mají snížit rizika a nebezpečí vyplývající z nedovolené migrace ze třetích zemí. Tady uvedu dva příklady, které mimo jiné také e, ukážou, že spolupracujeme i s takovými organizacemi, jako je UNHCR nebo Mezinárodní organizace pro migraci. První tato akce byla v Nigeru, tam spolupracujeme s IOM a ta druhá akce, která e, bude s UNHCR, e, bude v Etiopii a v Sudánu. Zde také uvedu příklad Mm, který se týká Středozemního moře. Mm, byla to akce, která byla naplánována na základě rozhodnutí o hlavních úkolech pro budoucnost. E, toto vlastně bylo identifikováno speciální pracovní skupinou pro středomořskou oblast. E, také je zde projekt pro udržitelné návrat a reintegraci osob, které jsou obětmi obchodování s lidmi. Maroko, Ukrajina a Albánie jsou země, kterých se to týká. A ještě uvedu jeden příklad, který vlastně um, je takovým příkladem eh, průřezového nástroje, který je poměrně nový. Jedná se mobilita, partnerství, nebo Facilita pro mobilitu a partnerství. Je to projekt, který je vlastně ve všech pracovních programech, ve všech těch tří příkladech. To znamená, týká se všech těch tří fondů. Je to tedy téma, které je komplexní, které je průřezové. Už jsem říkala, že to je novátorský projekt, novátorský nástroj. Mm, jde o to, abyste byla možnost poskytovat pružně a rychle pomoc zemím, které s námi spolupracují v oblasti mobility, partnerství. A mm, opět jste, se jedná tedy o mm, přímé provádění těchto politických koncepcí. Co se týče Fondu pro vnitřní bezpečnost, vnější hranice a víza, tak ta částka je asi 15,7 milionů 8,9 jde na ty běžné akce a 6,8 na nouzovou pomoc. Několik příkladů, které se týkají tohoto pracovního programu, tak to jsou projekty, mm, kam spadá třeba hodnocení šengenského mechanismu spolupráce Eurosur mezi členskými státy. Dalším takovým příkladem je třeba podpora technických eh, schopností členských států eh, detekovat malé čluny, dále regionální spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a třetími zeměmi v oblasti ostrahy vnějších hranic. Takže velice často jsou to různé školicí programy, informační programy, posílení výměny informací, mm, zlepšení Eh, odborné, mm, odborných znalostí, technické expertízy a tak dále. To je velice důležité, protože velice často se musíme vypořádávat s velice složitými problémy. Eh, Fond pro vnitřní bezpečnost policejní spolupráce, tak zde se jedná o částku 49,5, je to tedy téměř 50 milionů. Zde na nouzovou pomoc není vyčleněno nic, a co by příklady bych uvedla? Prosazování spolupráce donocovacích orgánů v oblasti ekonomické, eh, hospodářské kriminality, boj s korupcí, boj s kyberkriminalitou, boj se sexuálním vykořišťováním dětí, posílení eh, sítí, jako je Atlas nebo poradního výboru. Dále různé podpůrné organizace na období 2015-2017. Ještě uvedu některé příklady. Jsou to třeba projekty proti radikalizace, projekty proti obchodování s lidmi, Eurobarometr, který zjišťuje informace a údaje o kyberkriminalitě a tak dále. Co se týče provádění, asi víte, že program set byl schválen na základě srpna, takže, eh, pardon, na začátku srpna, takže zatím eh, zde ještě neuplynulo mnoho času. Ty hlavní programy jsou naplánované až na třetí čtvrtletí, takže teď vlastně zahajujeme nabídková řízení, vypisujeme výběrová řízení, vyjednáváme různé dohody, podepisujeme grantové dohody, toto všechno teď probíhá ověřujeme, že vše, co v těch programech, bude postupně zahájeno a že se to postupně dostane do různých fází provádění. Budeme pracovat ze všech sil na tom, abychom ten program naplnili co do největší míry. Už se chýlím ke konci a ještě bych tedy chtěla podrobněji pohovořit o nouzové pomoci Unie, protože to je také součástí pracovního programu na rok 2014 eh, v rámci dvou těch eh, zmíněných fondů. Myslím si, že je zajímavé o tom pohovořit, protože v porovnání s, těmi, mm, s tím mm, bývalým mechanismem, emergency mechanismem, došlo k určitým změnám tyto změny by měly vše zjednodušit a měly by tento nástroj také e, přiblížit uživatelům, aby zde byla možnost rychle a pružně reagovat na e, různé nečekané situace, jako například velký příliv e, přestěhovalců nebo na jiné mm, situace, které se týkají této oblasti. Ta pomoc by se vlastně mohla vyšplhat až na 100% způsobilých nákladů nebo způsobilých výdajů. Chceme také zjednodušit a zrychlit celý tento postup. Členské státy, které budou chtít využít tuto nouzovou pomoc, nebudou už teď muset revidovat své programy. Nouzová pomoc je součástí pracovních programů, je to tedy součást. A pak je zde Um, postup grantových dohod, ale celý ten postup je mnohem jednodušší, protože předtím se museli provádět revize pracovních programů těch vnitrostátních a to bylo poměrně obtížné. Také bylo eh, rozšířeno rozsah pravomocí, nebo byla rozšířena ta působnost. Mm, je zde i možnost eh, eh, nouzové pomoci v rámci ISF. Na rok 2014 se to zatím ještě neplánuje, ale zcela jistě se to bude již plánovat v roce 2015. Ještě další důležitý rozdíl. V minulosti byla ta doba na provádění 6 měsíců pro členské státy. Teď na rok 2014 už jsme do toho pracovního programu začlenili lhutu 12 měsíců, takže členské státy získaly trochu více času na provádění těch programů. Podpůrné výdaje E, to tam je také začleněno, které se poskytují ještě předtím, než je schválena ten grant a je to tedy v rámci e, grantů, které jsou přímo uděleny agentuře. Pokud se budete ptát, proč jsme zvolili právě tyto částky na rok 2014, tak tak vycházeli jsme z analýzy potřeb a také ze zkušeností z minulých let. Rok 2014 je stále ještě takový specifický rok, protože došlo k tomu pozdnímu schválení, ale bude to vlastně takový přípravný rok na rok 2015. A teď tedy ještě číselné údaje. E, takže ASF 6,8 je na té nouzovou pomoc. Už se na nás obrátilo několik členských států, Itálie, Řecko, Kypr. Mm, takže těmto zemím. Eh, bychom dali pomoc. Kypr již předložil formální žádost. Tato, hodnost, tato žádost bude ohodnocena našimi příslušnými pracovníky, kteří vezmou v úvahu kritéria toho, zda tedy to splňuje, eh, ty požadavky, zda je tam také eh, nákladová efektivnost, zda je tam přidaná hodnota na evropské úrovni a potom v ohodnocení můžeme pokračovat dalšími kroky. Azylový migrační a integrační fond Tady je to asi 25 milionů eur. Už několik členských států požádalo o tuto nouzovou pomoc, mezi nimi Itálie, Řecko, Francie, Kypr. celkově vlastně požádali o 23,1 milionů. Byli jsme informováni, že také EASO obdrželo určité žádosti, takže teď jsme Teď právě provádíme hodnocení a přemýšlíme tedy o těch dalších krocích. Myslím si, že všechny zkušenosti za rok 2014 nám poslouží na přípravu na rok 2015. Při tomto plánování na rok 2015 už jsme zahájili, jsme v trošku jiné situaci. A já nejen houpám, ale jsem si zcela jistá, že brzy budou k dispozici i informace o pracovním programu na rok 2015. Teď tedy jsem využila tuto příležitost pohovořit o pracovním programu na rok 2014. Děkuji vám za pozornost a ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Děkuji, paní Cigan. Pan Sipol za SED se ptá a pak ještě další dotaz. Jsou celkem dva dotazy. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Eh, nerada bych se ptala přímo na ty programy, ale spíše na definice, což samozřejmě s programy souvisí, nebo respektive s jejich využitím. V Německu právě včera jsme slavili 25 let od pádu berlínské zdi. Než ten nastal, umírali na hranicích lidé, kteří často potřebovali pomoc, aby opustili tehdejší NDR. A proto se chci zeptat na toto. V programu pro vnitřní bezpečnost, pro azyl a migrace se neustále hovoří o tom, že eh, chceme bojovat s pašeráky a s obchodníky s lidmi. Takže má otázka na vás. Je v komisi nějaká jasná definice jaký je rozdíl mezi pašeráky na jedné straně a obchodníky s lidmi na druhé straně. Když už hovoříme o, o pašerácích, eh, jsou to tady podle definice komise vždy a v každém případě nějaké eh, trestně činné organizace, nebo jsou to i jiné? A za třetí, um, uprchlík ze Sýrie, který použije pašeráka, protože jinak neví, jak by se dostal do nějaké bezpečné země, je i on podle definice komise kriminálník nebo ne? Question, uh, or com- Děkuji. Takže ještě paní Veržea za skupinu GUE. Otázka nebo komentář? Oui, merci. Ano, děkuji. Já se zaměřím pouze na takzvaně migrační politiky. Když se diskutovalo o víceletém finančním rámci Evropský parlament hodně trval na tom, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi respektováním azylových politik, integračních politik a politik, které bych označila za bezpečnostní, nebo tedy na zabezpečení hranic. Já jsem slyšela hodně příkladů ohledně zabezpečení hranic v tom, co jste říkala, ale moc jsem toho neslyšela o integraci například, nebo o přesidlování. Nejnovější inovace těchto nových programů je otázka financování akcí ve třetích zemích. Já mám ještě určité pochybnosti. Když slyším, jaké země navazují s námi kontakty, Súdán, Etiopie, Potom tedy informační kampaň ohledně rizik nelegální migrace v těchto zemích. No, když si uvědomíme, jaká je situace v těchto zemích, proč tito lidé emigrují, tak eh, veškeré tyto prezentace nejsou dostatečné, protože oni utíkají před smrtí, takže to mi nepřijde příliš přesvědčivé. Albánie, Ukrajina, Maroko, pokud jde o obchodování s lidmi, tak mě by zajímalo, jaké místo ve všech těchto politikách dává generální ředitelství dodržování lidských práv a jak skutečně sleduje realizaci kroku v třetích zemích a jak dohlíží na dodržování základních práv. Také jsem slyšela, že jste hovořila o posílení kapacit členských stát, států, aby lépe mohli vysledovat malá plavidla. Já bych se vás zeptala, proč. Víme, že lidé, kteří umírají ve středozemním moři, to jsou lidé, kteří jsou potenciálními žadateli o azyl. To neříkám já, to říká Vysoký komisař pro uprchlíky. Už se blížím k závěru, pane předsedo. 80 až 85 z nich jsou potenciální žadatelé o azyl. Takže jak to uděláte, abyste v rámci těch akcí, které podnikáte, dodrželi právo na přístup k azylu? Aby tato možnost požádat o azyl byla respektována. Navrhli jsme pilotní projekt Evropského monitorovacího centra pro vnější hranice. Vycházeli jsme z informací, které nám také poskytla komise, šlo nám o to, abychom měli stabilní a doložené informace ohledně kontroly na hranicích. Víme, jaké problémy má komise s tím, aby získala spolehlivé informace o členských států v této oblasti. Vy jste nám říkala, že tento projekt by byl součástí vašeho programu, tak by mě zajímalo, jak se na to díváte. Děkuji. A ještě Budil Čabal. Děkuji, pane předsedo. Jsem nová v tomto parlamentu a ten nástroj financování je pro mě také něco nového, něco poměrně nového. Ale když vidím všechno to, co se tady odehrává a slyším to, co se tady říká, tak už mě napadá několik otázek. Například pomoc v katastrofálních situacích. Je možno poskytnout tyto pomo- pomoci prostřednictvím OSN nebo prostřednictvím specializovaných organizací v těchto zemích. Ovšem, situace v takovýchto nebo tedy pomoc v takovýchto otázkách vede k tomu, že tito lidé potom hromadně opouštějí svou zemi a přesouvají se do Evropské unie, kde usilují o azyl. Je to tak? Rozuměla jsem tomu dobře? Jak to vypadá? Je možné také poskytnout pomoc třetím zemím, když dojde k nějaké pohromě, ale je třeba pomoci těm, kteří to potřebují. I když málo hovoříme o tom, jak předcházet katastrofám, aby lidé nemuseli riskovat svůj život. Například, když jsou nějaké požáry nebo hurikány nebo povodně, tak mnozí lidé opouštějí své domovy, utíkají ze svých domovů, aby tam nezahynuli. A to samozřejmě vyvolává velký pohyb obyvatelstva. Jak je financována pomoc v takovýchto případech, když hovoříme také o preventivní práci, aby se zabránilo takovýmto katastrofám? Nebo aby se tomu tedy zabránilo potom, když už jsou tito lidé eh, na našem území. Ještě za EFDD. Laura Ferrara. Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Provádí se kontrola těchto prostředků, aby se ověřilo, zda účely těchto fondů jsou splněny, zda jsou v souladu s výsledky. Já jsem Italka a v Itálii tam máme spoustu prostředků na imigraci, azyl a navracení, ale Přesto je ta situace nadále krizová. A proto si kladu otázku. Zda ty cíle, které si fondy stanoví, nejsou realistické, anebo zda je zde rozpor mezi cíly, které si tyto fondy stanoví, a výsledky, kterých je tedy ve skutečnosti dosaženo. Děkuji. Děkuji. Takže vrátím slovo paní Cigan, aby reagovala na otázky. Děkuji. Já myslím, že jedna důležitá věc, kterou bych zde ráda zopakovala, řekla jsem to už na začátku, je to, že tady hovoříme o ročních eh, pracovních programech na rok 2014, které nemohou být viděny abstraktně. Je třeba vidět je vzájemné, ve vzájemné doplňkovosti s národními programy, které předkladají členské státy, nám, které komise potom přijímá a které se zavádějí, implementují. A to jsou národní programy, které mají sedmiletý výhled. Členské státy tedy potom dostanou tyto peníze, uplatní je. To co máme v těch ročních pracovních programech, to je část peněz, které přímo spravujeme my, abychom mohli vybrat určité projekty a doplnit to, co budou realizovat členské státy v rámci národních programů. Takže je velmi důležité vidět to jako celek a důvěřovat tomuto procesu. A my se snažíme udělat všechno pro to, abychom to zajistili a abychom to monitorovali a následně ověřovali. Ale musí zde být eh, rovnováha při implementování priorit našich politik. Eh, rozhodně nechceme, aby zde byla nějaká nerovnovážná situace. To bylo cílem pro nový mechanismus politických dialogů, protože ve velmi složitých, dlouhých zasedáních, kde se hovořilo o všech fondech, o všech eh, nástrojích, jsme měli poprvé možnost pohovořit s členskými státy a ukázat jim, že různé priority pro naše politiky musí najít své místo i v národních programech. A pokud tam není místo, tak eh, to začleníme my do národních, tedy do těch eh, ročních pracovních programů, ale musí být dosaženo rovnováhy, aby byly opravdu splněny ty priority, které jsou pro nás důležité. Proto jsem uvedla příklady nějakých projektů na rok 2014. Já jsem uvedla tyto příklady, ale v textu je jich celá řada, celá řada dalších a já si myslím, že prostě můžeme jen poslat ten text. Eh, Oni jsou samozřejmě tyto texty veřejně přístupné, ale my vám je můžeme poslat. Vy se můžete seznámit se všemi akcemi, se všemi částkami a můžeme dále pokračovat v dialogu, protože já jsem jenom uvedla pár příkladů a nechci vyvolávat dojem, že jde pouze o tyto konkrétní případy. Trochu tím reaguji také na otázku nelegálního obchodování a pašování. My se řídíme situací, nebo tedy definicí, která je v naší legislativě. Nechceme ty věci směšovat, ale neznamená to, že tyto prvky jsou pouze v ročním pracovním programu. My to diskutujeme i v souvislosti s dalšími důležitými aspekty, které se týkají azylu, integrace do národních programů, takže to znovu musíme vnímat jako celek. Pokud jde o nouzové nástroje, nástroje nouzové pomoci, já jsem říkala, že tento nástroj je vytvořen proto, aby pomáhal ve velmi naléhavých, nečekaných eh, událostech. Bylo to už použito a je to něco jiného než ten udržitelný proces, jehož cílem je dosáhnout určitých výsledků. Toto znovu je realizace priorit v rámci národních programů a ten mechanismus, nouzový mechanismus je velmi důležitý pro nouzové situace, ale rozhodně nemůže nahradit udržitelný dlouhodobý proces, který by měl vést ke zlepšování situace v členských státech i ve třetích zemích. Ty informační kampaně, o kterých jsem se zmínila, ten pilotní projekt, já jsem to zmínila proto, protože je to jeden z prvních příkladů, kde děláme něco takového. A pokud se podíváte na celou politiku přístupu k migraci, tak to je jeden prvek spolupráce se zeměmi původu a s transitními zeměmi. My jsme to zatím ještě nedělali, teď to teprve zkoušíme, je to jeden z prvních projektů a budeme to hodnotit eh, stejně jako další akce, které jsou uplatňovány v rámci ročního pracovního programu a budeme velmi pozorně sledovat, zda to přineslo výsledky nebo ne. Je to součást toho monitorovacího procesu a procesu reportingu. A myslím, že Nejen lidé, kteří jsou v Berlíně, oslavovali 25. výročí pádu berlínské zdi. Myslím, že se to oslavovalo všude a myslím si, že je to dobrá věc, kterou bychom si měli připomínat, když hovoříme o evropské integraci. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za to, že jste nám připomněla ty oslavy. Já bych rád zopakoval slova předsedy parlamentu Martina Šulce. Musíme si být vědomi toho, že kolem Evropy by neměly být postaveny nové zdi. Naopak se jich musíme snažit zbavit. Takže děkuji za to, že jste přišla představit tyto programy. A rád bych také řekl, že toto byly tedy programy Unie byl to Fond pro azylum, azyl, migraci a integraci a 4. prosince Vás také pozveme, abychom hovořili o národních programech a o stavu připravenosti, takže to budeme určitě velmi zblízka sledovat a brzy se znovu setkáme. Znovu vám tedy děkuji za vaši dnešní přítomnost. Dear colleagues, um, the next... Vážení kolegové, dalším bodem na pořadu jednání je představení z hlav, hlavních zjištění dvou studií tematické sekce C o oblasti trestního soudnictví v EU. Jednak se to bude týkat zavedení evropského prokurátora a spolupráce Europolu Máme všechny ty tři návrhy na řízení, které jsou teď v našem výboru a my musíme usilovat o to, aby legislativa v budoucnosti dosáhla konzistentnosti a vyplnila mezery v oblasti trestního práva a spolupráce v oblasti soudnictví a policie. Náš výbor požádal o tyto dvě studie v rámci existující a budoucí spolupráce mezi agenturami a také o platném režimu pro ochranu osobních údajů. Máme zde dva experty, kteří připravili tyto studie. Hlavní analýza a závěry ty už byly rozdány všem členům výboru LIBE. A já zde vítám naše dva hosty, Děkuji za to, že jste přišli. Um, to my left, uh... Po mé levici máme profesorku Anne Weyenberg, to je předsedkyně Institutu evropských studií na Université Libre de Bruxelles. A po mé pravici je profesor Paul de Hert, ředitel výzkumné skupiny pro základní práva a konstitucionalismus, ředitel katedry interdisciplinárních eh, právnických studií a člen výzkumné skupiny pro právní vědeckou technologii a společnost na Svobodné univerzitě v Bruselu. Oba vás vítám. Nejdřív dám slovo paní profesorce Weinberg na 10 minut. Uh, um, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Díky, že jste nám zadali tuto studii na meziagenturní vztahy. Ráda bych zdůraznila, že mě pomáhali Ines Armada Chloé Brier při přípravě této zprávy. A chtěla bych poděkovat také všem eh, odborníkům a lidem z terénu eh, za jejich eh, důležité vstupy. Jak víte, několik agentur a institucí koexistuje v oblasti svobody bezpečnosti a justice. Každá z těchto institucí má svůj vlastní mandát a zkušenosti. Zaměření naší studie se eh, soustředí na jejich vztahy, a to na tyto instituce Europol, Eurojust, EJN, Evropskou justiční síť, eh, OLAF a budoucí úřad Evropského prokurátora. Jde o to, že e, komplementarita, konzistentnost a dobrá spolupráce těchto agentur jsou velice důležité e, v tomto multidisciplinárním přístupu e, k trestní činnosti i v oblasti bezpečnosti, justice a svobody. Nicméně určité přesahy a šedé zóny mezi těmito mandáty jsou nevyhnutelné a nemusí vždy být nevýhodou někdy mohou představovat dokonce přímé výhody. Ovšem zejména, kdy dochází k přesahům, je důležité, aby eh, probíhala hladká spolupráce, která vyžaduje, aby tyto agentury spolupracovaly ruku v ruce, respektovaly své vzájemné mandáty a zkušenosti tak, aby dosáhly cílů, kterých se dosáhnout snaží. Je zde celá řada překážek, které stěžují eh, takovouto spolupráci. Jednak eh, jsou zde určité rozdíly mezi jednotlivými agenturami a institucemi v tom smyslu, že ty agentury pocházejí z různých generací. Některé byly eh, již založeny, jiné se stále snaží obhájit svou přidanou hodnotu. Tyto agentury sledují různou logiku, například OLAF a EPPO fungují nadnárodně zatímco EJN, Eurojust a Europol jsou mezivládní a jsou považovány za poskytovatele služeb pro národní orgány. Agentury EU a další instituce mají každá svou vlastní profesní kulturu. OLAF je administrativní, Europol je policejní, EJN, Eurojust a EPPO jsou justiční. Existují také důležité rozdíly co do struktury, zdrojů i rozpočtu těchto agentur. Kromě toho rozdíly v, v těchto agenturách ovlivňují jejich fungování a vztahy. Například fakt, že policejní služba ve Spojeném království je odlišná Eh, od francouzské policie znamenají i rozdílné, rozdílné kompetence Europolu a Eurojustu v těchto dvou zemích. Obecně vzato chybí konzistentní vize evropského pole trestního práva, což částečně pr- pramení z toho, že policejní a justiční spolupráce se řeší na úrovni různých generálních ředitelství, různých služeb v rámci komise a rady. Profesní vztahy mezi eh, zaměstnanci těchto institucí a vztahy mezi nimi a národními úřady jsou také velice důležitý prvek, který ovlivňuje práci jednotlivých institucí EU. Dále příslušné legislativní nástroje poskytují eh, a nabízejí často velmi omezená vágní ustanovení o možné spolupráci, což znamená, že v praxi je mezi agenturní spolupráce podstatě většinou nechána na agentuře jako takové, na té dané instituci. Cílem naší studie je analyzovat stávající stav věci a e, možný budoucí vývoj vztahů mezi jednotlivými agenturami a jinými institucemi a chceme identifikovat osvědčené postupy, problémy a kde to bude možné, chceme navrhnout způsoby, jak práci a spolupráci zlepšit. Studie je rozdělena na dvě části. První část se týká meziagenturní spolupráce při boji s vážným přeshraničním zločinem a ta druhá část se týká eh, interagenturních vztahů v takzvaném PIF. Eh, vzhledem k tomu, že máme málo čase, eh, času musíme vynechat vztahy Eurojustu a EJN a OLAFu takže se soustředíme pouze na Europol Eurojust a vytvoření EPPO. Za prvé tedy Europol a Eurojust a jejich vztahy. Tyto dvě agentury mají stejně společných jako rozličných prvků. Europol byl založen podle třetího pilíře Maastrichtské smlouvy eh, a je to pragmatická instituce, zatímco Eurojust eh, byl vytvořen podle třetího pilíře Amsterdamské dohody, má kolegiální strukturu a velmi silný justiční charakter. Jsou zde velice důležité rozdíly mezi dostupnými prostředky těchto dvou agentur. Přes e, tyto rozdíly Europol a Eurojust jsou sesterské agentury. Mají společný rozsah kompetencí, konkrétně tedy boj s vážným nadnárodním zločinem, a mají i podobné vztahy s národními orgány. Národní orgány jsou i nadále pány trestního šetření a vyšetřování, takže Eurojust a Europol jsou skutečně pouze poskytovatelé služeb pro národní orgány. Jako tomu je na národní úrovni, spolupráce mezi službami eh, složek činných trestním řízení a justicí je naprosto zásadní i na úrovni EU. Takže to implikuje, že eh, mezi těmito dvěma agenturami musí existovat velmi úzké vztahy. Legálně vzato existuje velmi málo ustanovení v legislativních nástrojích Europolu a Eurojustu, ačkoliv eh, detailnější ustanovení máme v jednotlivých návrzích při jednání. Druhá dohoda o spolupráci uzavřená mezi Europolem a Eurojustem v roce 2010 je vlastně hlavní nástroj, který řídí vztahy obou těchto institucí. V praxi eh, bilaterální spolupráce se v čase postupně zlepšuje. Eh, úzká spolupráce je dokládána celou řadou iniciativ a celou řadou úspěšných příběhů, které dokládají, jak schopné tyto agentury jsou spolupracovat při eh, řešení společných problémů. Ovšem určité problémy zde i nadále zůstávají. Zejména jsme identifikovali čtyři hlavní aspekty. Ten první se týká koordinace justičních orgánů. Podle dohod Eurojust koordinuje justiční orgány a Europol koordinuje složky činné v trestním řízení. Ale v praxi je alokace úkolů mezi těmito dvěma agenturami daleko složitější. Zejména co se týká eh, si fáze vyšetřování. A to je proto, že musíme zohlednit jednotlivé národní trestně právní systémy. Abychom toho dosáhli, potřebujeme určitou flexibilitu a tím pádem vznikají šedé, první šedé zóny, kdy dochází k dělení kompetencí mezi těmito dvěma agenturami. A zde často vznikají různá pnutí, což, e, čehož si můžeme zejména všimnout vzhledem k formulaci obecného rozhodnutí rady Eh, co se týká návrhu nařízení o Europolu. Podle tohoto má Europol pomáhat kompetentním úřadům v členských státech, včetně policejních a jiných trestně činných složek a má pomáhat i jiným orgánům obecně vzato. Takže v tomto ohledu v podstatě neprosazujeme formální a striktní rozdělení úkolů mezi Europolem a Eurojustem, protože tak bychom jaksi posílili tu, po, po, po, respektive eliminovali bychom flexibilitu, kterou mají určité národní orgány ve spolupráci s těmito agenturami. Nicméně chceme se zaměřit na konkrétní úkoly upravené ve smlouvách a chceme respektovat znění článku 88 EFTU. Kromě toho, eh, měli bychom v obou nařízeních mít ustanovení, které bude zdůrazňovat povinnost obou těchto agentur, aby se vzájemně respektovali, aby respektovali své eh, zkušenosti a své raison d'être. Zavedení takovéhoto ustanovení, které by zavedlo princip, podle kterého když dosáhí, dochází k zásadu do, zásahu do eh, pole zkušenosti jedné agentury, musela by tato agentura být účastna na tom řízení. Eh, to je také otázka, já teď nemám čas to rozvádět, takže se k tomu pak můžeme vrátit v debatě. Druhá otázka se pak týká společné, společných vyšetřovacích týmů. Jak víte, společné vyšetřovací týmy jsou e, smíšené nástroje, které zahrnují jak složky činné v trestním řízení, tak oblast justice. Proto je jedině logické, aby Europol a Eurojust tyto eh, týmy podporovaly, ačkoliv dochází k určitému rozdělení konkrétních rolí a úkolů. Týmy JIT eh, se často zmiňují jako eh, příklad dobré spolupráce Europolu a Eurojustu. Ovšem, i zde dochází k pnutím. Jsou to pnutí, která vycházejí zejména z ustanovení o financování v obou návrzích nařízení. Máme zde určité výhody, protože zkrátka budeme mít více peněz na společné vyšetřovací týmy, a, ale panuje zde obava, že budou justiční orgány marginalizovaly, protože Europol se považuje za lépe financovanou agenturu a kromě toho je zde riziko dvojího financování, zdvojeného financování. Podle našeho názoru je potřeba vytvořit mechanismus, e, pomocí kterého bychom se zdvojenému financování vyhnuli a možná, že by nám zde pomohlo zkrátka poskytování informací. Stejně tak, jako by prospělo vytvoření nějaké centrální služby, která by ty finanční prostředky distribuovala. Kromě toho je potřeba opravit nerovnováhu v množství finančních prostředků, které jsou k dispozici Europolu a Eurojustu. Třetí otázka se týká výměny informací. Výměna informací mezi Europolem a Eurojustem je komplikovaná, v minul, zejména z minulosti, e, kvůli takzvanému principu vlastnictví, podle kterého informace patří poskytovateli, který a pouze který je kompetentní k rozhodnutí o e, dalším rozesílání těchto informací. V minulosti se členským státům nechtělo posílat informace z Europolu do Eurojustu, nicméně vidíme zde určité zlepšení, například e, v tom, že Eurojust je přidružen k většině eh, fokálních bodů Europolu. Nadcházející nařízení by pak měla posilovat výměnu informací. Eh, máme zde dvě zrcadlová opatření, která umožňují nepřímý přístup eh, do databází obou těchto agentur na základě hit-no-hit -no -hit systému což je mechanismus, který reflektuje tu evoluci myšlení eh, v této oblasti. A eh, poslední otázka, kterou jsme identifikovali, se týká analýzy informací. Analýza informací pro operační a strategické účely eh, byla a je vždy v samém jádru mandátu Europolu. Nedávný vývoj v Eurojustu a jeho analytických kapacitách eh, v operačních a strategických oblastech eh, rovněž zadávají důvod eh, k obavám z zbytečných překryvů analytických schopností obou agentur. Nicméně, když se na to podíváte blíže, tak jasně vidíte, že analýza v oblasti Eurojustu je skutečně orientována justičně takže obsah a účel analýzy, eh, kterou Eurojust provádí, se liší od eh, analýzy Europolu. Tím pádem je potřeba proškolovat pracovníky a zdůrazňovat rozdíly, které existují v eh, oblasti analýzy, co se týče metod, cílů i samotných analýz. Teď se tedy dostávám k druhé části naší zprávy, kde hovoříme o meziagenturní spolupráci v rámci PIF a dostávám se přímo k otázce vytvoření evropského prokurátora. Vytvoření instituce evropského prokurátora jednoznačně ovlivní vztahy mezi jednotlivými agenturami a institucemi EU, které pracují v oblasti PIF. Nicméně v rané fázi jednání o e, návrhu evropského prokurátora. Zatím nemáme možnost provádět podrobnou analýzu možných spoluprácí, možných spoluprací mezi evropským prokurátorem a dalšími agenturami. Mezi zásadní témata, která se týkají meziagenturních vztahů, patří jednak materiální rozsah působnosti evropského prokurátora, e, jak co se týče definicí PIF, tak, co se týče toho, zda prokurátor bude mít exkluzivní nebo sdílené kompetence. Za další, jaká bude struktura úřadu prokurátora? Jak víte, posouváme se spíše k, ke kolegiální struktuře EPPO. A za třetí, to bude počet participujících členských států. Co se týče pravděpodobné spolupráce mezi eh, prokurátorem a Eurojustem, zde musíme pamatovat na to, že ačkoliv eh, obě tato tělesa jsou justiční, představují různou úroveň integrace. Nejcitlivější otázka, která se týká této operace, je v podstatě asi to přesné, ten, ten přesný význam eh, toho výrazu from Eurojust, který je v článku 86 SFEU. Podle návrhu komise evropský prokurátor bude spoléhat na Eurojust z hlediska administrativních a manažerských otázek a má to probíhat při nulových nákladech. Eurojust vyjádřil určité obavy o tom, jak toho má dosáhnout, aniž by negativně ovlivnil své vlastní aktivity. PPO is for Zatím se neví, kde přesně eh, mm, bude tedy ten úřad. A pokud by to nebylo v Hágu, tak by se to ještě mnohem hůře odhadovalo. Jsou zde tři potenciální modely, které se eh, odhadují a zatím tedy nebudu hovořit o podrobnostech. Samozřejmě se k tomu můžeme později vrátit v diskusi. Také je zde možnost eh, vytvořit eh, stru, vlastně propojenější, strukturovanější propojení mezi Eurojustem a EPPO. Například eh, národní členové Eurojustu se mohou stát evropskými žalobci a nebo delegovanými žalobci, to by bylo tedy složitější, a nebo EPPO se může přičlenit ke kolegiu Eurojustu. No a navíc je zde také ještě nutnost um, reflektovat spolupráci mezi Eurojustem a uh, úřadem Evropského žalobce, protože Eurojust bude i nadále uh, hrát velkou úlohu v těch uh, věcech, které se týkají umluvy o finanční, uh, o ochraně finančních zájmů, takže týká se to například i uh, o vztazích s neúčastňujícími se státy. Uh, Dále, co se týče vztahu EPPO a OLAFu, tady to jsou velice citlivé otázky. Zejména se dotýká budoucnosti e, úřadu OLAF. OLAF zřejmě bude i nadále existovat, ale část jeho personálu by mohla být převedena do úřadu Evropského veřejného žalobce. A spolupráce mezi těmito dvěma orgány bude zcela jistě zapotřebí, například e, při analýze spravodajských eh, informací. Ale zatím v návrhu komise, který se týká úřadu Evropského veřejného žalobce, tak tam se zatím o tom hovoří velice mlhavě a spíše se hovoří o určité dohodě o spolupráci mezi těmito dvěma orgány. No a co se týče vztahu mezi Úřadem Evropského veřejného žalobce a Europolem, tak tady zcela jistě bude požadována spolupráce ale opět návrh komise je zde takový dost mlhavý, nejednoznačný a hovoří pouze o takzvaném zvláštním vztahu mezi těmito dvěma orgány, eh, kam také spadá výměna informací. Samozřejmě ještě je příliš presy hovořit podrobně o těchto věcech, protože to bude záležet na celé řadě možností, které eh, budou mít eh, různé možnosti volby a které ještě bude třeba učinit, co se týče úřadu Evropského veřejného žalobce. Takže na závěr si musíme eh, uvědomit, že je to také možné eh, celkově ještě eh, posunout dokončení těchto jednání, která se týkají Evropského úřadného veřejného žalobce. Tento vztah buď může být stanoven přímo v nařízení o úřadu Evropského žalobce, ale Evropský parlament by pak nemohl využít postup spolurozhodování, a nebo by se tato věci mohly stanovit v průřezovém textu, který by se týkal vztahu eh, mezi jednotlivými agenturami. Bylo by to vlastně v rámci PIV a byl, pak by to bylo schváleno mm, tím řádným legislativním postupem, čili spolurozhodováním. Teď se dostávám k závěrům. Tyto vztahy mezi jednotlivými agenturami je nesmírně citlivým tématem, zejména v sestávajícím kontextu. Nicméně musíme zde najít určité příležitosti k tomu, abychom vyjasnili některé prvky a abychom také dosáhli větší soudržnosti v této oblasti, čímž bychom také mohli snížit různé, různá napětí a i jistou řevnivost mezi jednotlivými orgány. Musíme nadále trvat na tom, že je důležité vzdělávání, výměna zájemných eh, zkušeností a také další školení na evropské úrovni i na národních úrovních. A jaká je úloha Evropského parlamentu? Ta je naprosto klíčová. Evropské eh, je to vlastně nejlépe nebo nejvhodnější evropská, evropský orgán, který může um, zde jaksi nastínit eh, komplexní a soudržnou vizi budoucí oblasti um, spravedlnosti v oblasti trestních věcech v EU je zapotřebí lepší spolupráce mezi donocovacími orgány a soudními orgány na evropské úrovni. Zároveň je důležité, aby se byla dobrá rovnováha. Evropský parlament bude také nadále monitorovat a hodnotit vztahy mezi jednotlivými agentury, například tím, že si, eh, že mm, si bude třeba přivolávat eh, vedoucí představitel jednotlivých agentur. Děkuji. To byla tedy první studie, která se týkala spolupráce mezi jednotlivými agenturami a budoucí systém, eh, který se týkal spravedlnosti v Evropě v trestních věcech. A druhá prezentace se týká režimu ochrany údajů, který se vztahuje právě také na spolupráci mezi agenturami. Dávám slovo druhému hostu, kterým je pan Paul de Hert a máte rovněž slovo na 10 minut, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budu hovořit anglicky, připravil jsem si prezentaci s několika snímky. Mým úkolem je pohovořit o aspektu ochrany osobních údajů v oblasti trestního práva v EU. A co se týče ochrany osobních údajů, a děkuji tady za cedulku s mým jménem, eh, budu hovořit zejména o, nebo eh, zmíním slovo fragmentace a stávající reforma na všech úrovních. Co se týče eh, té fragmentace, tak fragmentace, roztříštěnost to je takovým hla, to je hlavní charakteristikou stávajícího právního rámce, který se stahuje na ochranu údajů. Už v té minulé prezentaci jsme si všimli toho, že je zde celá řada agentur a navíc jsme si všimli toho, že každá ta agentura má vlastní režim ochrany údajů a není se zatím příliš, nejsou zde příliš vyhlídky na to, že by došlo k nějaké um, harmonizaci nebo kompatibilitě. Probíhá reforma, a to je vlastně ten druhý, eh, to druhé klíčové slovo, které budu zmiňovat. Jedná se to tedy o reformu ochrany údajů ve všech těchto agenturách. A pak je zde také ještě reforma hlavních eh, dokumentů, které zde máme, je to směrnice, která má být přeměněna v nařízení a pak je zde rámcové rozhodnutí o ochraně údajů v oblasti vymáhání práva. Takže to vlastně, mm, ten, toto rámcové rozhodnutí bude přeměněno ve směrnici. Čili probíhá reforma. Nechci říkat, že ty dva hlavní pojmy, fragmentace a probíhající reforma, jsou něco nového. Ta roztříštěnost té situace, to už eh, nás to provázelo i v minulosti, ale dnes je otázkou hlavně to, jak tu roztříštěnou situaci co nejlépe právně upravit, aby to prospělo občanům aby co nejlépe bylo možné eh, dosáhnout spravedlnosti. Já bych řekl, že ta situace je však příliš roztříštěná a zatím ta roztříštěnost právě působí to, že je zde potom špatný přístup eh, ke spravedlnosti. Ehm, byl zde také eh, článek 16 zakládajících smluv, EU hovoří o tom, že zde musí být možnost nezávislé kontroly všech eh, činností ochrany údajů, které se řídí unijním právem. Mně se velice líbí veškeré eh, kapitoly eh, o ochraně údajů v textech o Europolu, Eurojustu i v dalších textech, tak přesto je zde jeden prvek, který chybí, a to je prvek určit někoho, kdo by eh, na tu situaci zvnějšku dohlížel, někdo, kdo by externě monitoroval, zda jsou údaje chráněny. Mm, čili zde je, je důležitost eh, revidovat tuto situaci, zároveň tedy musíme vlastně tím splnit požadavek toho článku 16 smlouvy. Mm, podle mého názoru se ta eh, nutnost zvyšuje Protože když se díváme na ty texty, tak eh, chápeme tu podstatu, je tam celá řada dobré vůle, dobré politické vůle, jsou tam určité kompromisy, je tam také snaha o efektivní vymáhání práva. To je v pořádku, ale když si uvědomíme, že dochází k výměně informací mezi jednotlivými agenturami, ale i se třetími zeměmi, se třetími stranami, tak je důležité, abychom se znovu podívali na situaci v této oblasti. A to byl také úkol, který nám byl uložen. Pro mě to bylo velice eh, důležité. Jak to je, když jedna agentura se mm, drží těch osvědčených pravidel a mm, předává údaje jiné agentuře a byť obě ty agentury dodržovaly všechna pravidla, tak je stále ještě zůstává otázka, kdo dohlíží na, tyto, na tuto výměnu informací a kdo dohlíží na to, jestli ty agentury dodržují všechna ta pravidla. Takže to vlastně eh, je i otázka, kterou se klade Evropský parlament. Je důležité podívat se na tu situaci a nikoli pouze na tu statickou situaci, jak jednotlivé agentury zachází s údaji, jak je mm, zpracovávají, ale jak vlastně vypadá ta výměna údajů, protože to je také vlastně to zásadní, co se děje v praxi. Spíše je tam důraz na tu dynamickou um, práci. Dochází k výměně informací mezi evropskými agenturami, mezi s třetími, nebo výměna s třetími stranami. A navíc je zde pak i třeba věc výměny údajů se zeměmi, které nemají um, dostatečnou legislativu upravující ochranu uh, osobních údajů. Takže to opět nás nutí k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jakým směrem se chceme ubírat eh, při ochraně údajů. Eh, je tam také to, že je zde profesní mm, požadavek profesní mlčenlivosti pro všechny ty, kteří zachází s osobními údaji, ale mm, stále si musíme uvědomit, že Eh, tam jsou vlastně celkově i další standardy, které tvoří jednotný celek. Eh, ve zprávě, která bude brzy k dispozici, jsme se zamysleli nad tímto roztříštěným obrazem, na tou roztříštěný situací a také jsme eh, přemýšleli o tom, že je nutné začlenit všechny požadavky, zejména ten požadavek nezávislého dohledu nad eh, ochranou osobní údajů, osobními údaji. Musíme si uvědomit, že ten stávající situace není tak špatná. Máme zde vnitřní dohled, pak jsou zde také různé eh, rady, které dohlížejí. Ale my eh, trváme na tom, že zde musí být ještě určitá další komplementarita, to znamená, musí to být ještě doplněno vnějším monitorováním. Musí to být něco, co jde ruku v ruce a co se doplňuje. Už na prvních stranách naší studie, kterou doufám si všichni přečtete, eh, naleznete tento závěr. Pak se dostáváme k různým možným scénářům. Jak si může Evropský parlament poradit s tou roztříštěnou situací? První rada z mé strany zní, není třeba panikařit, Ehm, připravili jsme několik scénářů a ty nejrealističtější scénáře umožňují Evropskému parlamentu ehm, v dostatečném času krok za krokem mm, zlepšit tu situaci. Identifikovali jsme několik scénářů a ten první je ehm, provést revizi té, toho návrhu směrnice a chceme vlastně zavést závazné standardy pro všechny akce, které se týkají vymáhat eh, donucovacích orgánů, které spadají pod právo EU. A je to tedy včetně ochrany osobních údajů a včetně zpracování osobních údajů evropskými agenturami. To je takový scénář snů pro mě. Protože pokud máte něco závazného v zákoně, pokud tam máte nějaký závazný standard, tak je to velice účinné a mocné, ale je to poměrně nepravděpodobné, když se podíváme na ty stávající návrhy směrnic. Pak eh, je zde ještě, jsou zde ještě určité právní otázky které někdy vypadají, že jsou dost podrobné, že to jsou pouze maličkosti, ale někdy se to nakonec ukazuje, že to je to nejdůležitější. Takže toto všechno eh, by se vlastně eh, mělo mm, přetavit v to, že ta směrnice bude takovým jednotným um, referenčním bodem. To, to, to druhé, ten druhý scénář je segregovaný model, je to tedy ta situace nedělat nic, nechat to tak, jak je. Samozřejmě má to také své přínosy. Ten hlavní e, přínos je to, že by ta situace vlastně byla kladná, e, pardon, klidná. Pokud bychom nedělali žádné další změny, tak bychom všem lidem, kteří teď dohlíží nad ochranou osobních údajů, e, Mm, vyslali určitý signál, také by to tedy nemělo žádné náklady, ale mm, vlastně by to nezlepšilo postavení občanů v jejich eh, možnosti přístupu k justici a také by to ani neřešilo ten právní požadavek zavést nezávislý monitorovací systém nad těmito evropskými agenturami. Čili tento scénář nedělat nic, ten e, těmito dvěma argumenty vlastně padá a zcela jistě bychom ho neměli brát vážně. Pak je zde další e, třetí a čtvrtý scénář, které podle mého názoru jsou nejpravděpodobnější. To jsou podle mého názoru takové politicky nejživotaschopnější modely. Čili ten třetí model, Znamená, že tedy odhlasujete s návrh směrnice a všichni budeme velice spokojení a potom tam bude dostatek času k tomu, aby všechna mm, všechny ty kapitoly, které se týkají ochrany údajů v ostatních eh, právních textech, které se týkají těch agentur, by mohly být upraveny. Čili ta směrnice by byla odhlasována, dostala by zelenou, ale byla by tam určitá doložka, která by nutila všechny příslušné aktéry k tomu, aby si vlastně v rámci určitého časového, eh, určité časové lhuty pozměnili příslušné další právní předpisy. Pak by, to, pak by ještě to vyžadovalo, než si sami všichni zvykneme na toto nové prostředí, eh, na tyto nová ustanovení. Bude zde jednak ta směrnice a pak i to nové nařízení. Ale jsou zde určitá pro. To znamená, měli bychom dostatek času, abychom mohli postupovat krok po kroku a také by tam byl čas na to, abychom si zvykli na ten nový systém, na tu novou architekturu eh, ochrany údajů, která byla vytvořena na základě těchto nových legislativních návrhů, které už se vlastně, které už jsou téměř dokončeny. No a jaké jsou nevýhody? Pokud odhlasujete směrnice a e, slíbíte, že se ještě na některé věci podíváte znovu, tak vlastně opět zase jsme tady, mm, tady máme k dispozici pouze směrnice a já už jsem říkal, že ta směrnice podle mého názoru není nejvhodnějším právním nástrojem k tomu, aby e, upravovala právě tuto oblast. Já si myslím, že tato budova je zcela jistě plná odborníků a právníků, takže možná vy sami mi řeknete, co je možné a co není možné. Možná až sami si to prostudujete, tak sami dojdete k názoru, že nejvhodnějším nástrojem by bylo nařízení. No a pak je tak, pak vlastně pokud by došlo tedy k revizi všech těch textů, které se týkají agentur, pak je zde tedy ta možnost tři: v určitém časové hlutě přeskoumat všechny texty, které se týkají těch agentur, tak by to znamenalo, že vlastně jednak možná ztratíme příliš mnoho energie a budeme složitě měnit něco, co stejně bude v následujících letech pozměněno. Mně se to zdá trošku divné vytvářet něco, co vlastně už rovnou víte, že za několik let budete měnit. A také si musíme uvědomit, že právě ochrana údajů je naprosto zásadní při správě a při vedení evropských agentur. Ten čtvrtý model, tomu říkám alternativní unifikovaný model, Účelem je revidovat nařízení 45 2001. To je nařízení, které se týká Evropského inspektora pro ochranu údajů, bylo odhlasováno před více než deseti lety. Komise slíbila, že toto nařízení přeskoumá a ten přeskum je opravdu více než zapotřebí, protože Evropský inspektor ochrany údajů bude hrát velice důležitou roli v budoucnu, zejména v, ve všech eh, um, úkolech eh, zpracování údajů donucovacími orgány. Evropský inspektor ochrany údajů je velice důležitou osobou a to nařízení 45 lomeno 2001 vůbec nehovoří o činnostech donucovacích orgánů, protože to je vlastně nástroj prvního pilíře, takže zcela jistě je naprosto zásadní, aby došlo k přeskumu tohoto nařízení odhlasujete směrnici, necháte všechny agentury s tím, aby si to každý vyřešil po svém, abyste byl takový ten postup krok za krokem a potom vlastně až budete navrhovat nový přeskum, eh, až budete pracovat na přeskumu 45 2001, eh, upravíte postavení Evropského inspektora ochrany údajů. To je možné, tato cesta, nicméně tam jeden problém, pak najednou budete mít vlastně dva standardní texty. Jednak ta směrnice, která bude teď odhlasována, a pak to nové nařízení o inspektoru ochrany údajů, o kterém budete hlasovat později. Takže není to ideální, protože pak je otázka, který z těchto dvou nástrojů bude mít větší právní moc. No a pak by to ještě vedlo k určitým drobným právním problémům. Například, když bychom přeskoumali roli Evropského inspektora ochrany údajů a také e, přeskoumali i pracovní skupinu podle článku 29, a e, i příslušné vnitrostátní orgány, tak se musíme zamyslet, jak vlastně harmonizovat práci všech těchto hlídačů Eh, ochrany údajů. No a pak, eh, protože jsem akademický pracovník, tak jsem ještě přidal další scénáře, které nejsou tak příliš důležité, ten pátý a šestý scénář. Takže eh, nedělejme nic s tou směrnicí, nedělejme nic ani s tím novým nařízením o inspektoru ochranných údajů, ponechme to tak, jak to je. Je to vlastně určitá variace toho druhého, toho druhého scénáře. Ta situace zůstává roztříštěná, ale potom by teda ta situace zůstala roztříštěná a nebyl by naplněn požadavek článku 16. A pak ta poslední scénář je vlastně variace toho nedělejme nic. Je to tedy, mm, pokračujme se směrnicí, revidujme všechny příslušné dokumenty a mm, a také nechme postavení toho inspektora na základě nařízení 45 2001, nechme to tak, jak to bylo, schváleno před deseti lety. Ale opět se zde vlastně ukazuje, že článek 16 by nebyl naplněn, že by ten požadavek nebyl splněn protože to nařazení 45-2001 neumožňuje Evropskému inspektoru pro ochranu údajů, aby měl tuto roli, protože se tam vůbec nehovoří o těch donocovacích orgánech. Bylo to velice zajímavé provádět tuto studii, velice mm, to bylo zajímavé pro mě zamýšlet se nad těmi scénáři. Účelem je získat větší kontrolu nad tím roztříštěným právním prostředím. Je důležité zamýšlet se nejenom nad tím, kdo dohlíží nad schromažďováním dat, ale také kdo dohlíží nad výměnou dat. Pak je zde ten článek 16, který žádá nezávislého monitorovacího eh, člověka nebo subjekt. Je tedy důležité, abyste byl eh, dobrý nástroj jak pro, tu vnitřní, eh, pro to vnitřní monitorování, tak i pro to vnější monitorování. Navrhuji, aby Evropský parlament se tedy podrobněji podíval na některé z těch doporučovaných scénářů. Ještě bych chtěl říci, že článek 16 nám umožňuje znovu se podívat na tyto věci. Je důležité, abychom zde měli uh, nejenom takový ten pohled eh, vnitřního trhu nebo jednotného trhu, ale i abychom více brali v úvahu lidská práva nebo ochranu lidských práv. Článek 16 nezabrání úplně veškeré fragmentaci, ale myslím si, že můžeme eh, tuto prezentaci zakončit tím, že v současné době vlastně zde není nikdo, kdo by měl opravdu takový přehled nebo eh, nadhled nad tou situací a to je eh, takové mm, ještě klíčové, klíčová věc, kterou bych chtěl na závěr zdůraznit. Děkuji za obě prezentace i za tuto druhou a nyní bych rád zahájil diskuzi. Prosíme všechny zúčastněné členy našeho výboru, aby položili otázky našim odborníkům ohledně spolupráce mezi agenturami a ohledně právního rámce pro ochranu údajů. Zatím se nám do diskuse nikdo nepřihlásil, takže než to někdo udělá, tak já navrhnu, že položím otázku já Nejdříve tedy k té první prezentaci, paní Weinberg. Vy jste se zmínila o velmi důležité otázce o evropského nebo o úřadu evropského prokurátora a jeho spolupráci s Eurojustem, co to znamená. Pro nás v parlamentu je vždycky důležité pochopit, jaké další příležitosti by právě evropský prokurátor nabídnul rámci Eurojustu a spolupráci v rámci Eurojustu a jak bude vypadat jejich vzájemná interakce, protože pro mě to zatím není úplně jasné. To by tedy byla má první otázka na vás. A další otázka tu položíme profesoru Dehertovi Hertovi později. So thank you very much for, for this uh, question. Děkuji za tyto otázky. Pokud jde o ta slova from Eurojust a jak mohou být interpretována, já myslím, že Toto je jedno z nejošemetnějších znění, které jsou obsaženy ve smlouvě. Hodně už toho zaznělo na toto téma, k tomuto výrazu. A vy teď nevidíte ty slajdy. Možná bych se k ním mohla vrátit. Na těch slajdech jsme prezentovali tři potenciální modely, jak si vyložit eh, tuto formulaci. První by byl ten, že Eurojust by byl zodpovědný za rozpočet Evropského prokurátora a úřad Evropského prokurátora by neměl svůj vlastní personál. Byly by to tedy dva soustředné kruhy, ten velký to by byl Eurojust a uvnitř by byl tedy úřad Evropského prokurátora. Druhý model by byl dva subjekty, dva rozpočty, dvojí personál, ale úřad evropského prokurátora by využíval infrastrukturu Eurojustu a potom by mu za to platil. Takže to by byly vlastně dva různé kruhy, ale Úřad Evropského prokurátora by mohl využít administrativní facility Eurojustu. A druhá možnost by byly dva orgány, dva rozpočty, dvojí personál, ale sdílely by se určité služby, například IT. To by bylo společné oběma subjektům, jak evropskému prokurátorovi, tak i Eurojustu. Takže pokud je o strukturu jako takovou, tak to jsou tedy tyto tři možnosti, které jsme detekovali. Pak je možné ještě nastavit různě strukturální vztahy, související s těmi společnými funkcemi, které mají národní členové Eurojustu a evropský prokurátor. Zatím se tedy ubíráme směrem kolegiální struktury, alespoň tak se to vyvíjelo na radě, takže by zde byl vedoucí prokurátor a další, kteří by vytvářeli kolegium a potom by zde byli delegovaní prokurátoři, takže by bylo možné, aby národní úroveň, úrovně Eurojustu zároveň sloužili jako evropští prokurátoři. A to je řešení, které velmi podporují především malé státy. Ale řada dalších států toto řešení kritizuje, protože by to vedlo k systému, kde by hrozil střed zájmu. Pokud tomu tedy dobře rozumím, tak se pořád ještě na toto téma diskutuje. A ještě tedy k meziinstitucionální, nebo tedy k mezi agenturní spolupráci, pak je zde otázka operativní spolupráce, operační spolupráce, provozní spolupráce mezi těmito subjekty. Zatím je velmi těžké toto téma rozpracovat, protože vůbec nevíme, jaké budou strukturální vztahy mezi oběma subjekty, ale provozní spolupráce mezi oběma bude jistě vítána, především v oblasti výměny informací. A i zde jsou různé scénáře, pokud jde o e, systém zprávy případů v Eurojustu. Jedna možnost by byla sdílet tento systém To by tedy byla jedna možnost a druhá možnost by byla dát si vzájemný přístup k oběma systémům na základě systému hit no hit a na základě vylepšeného systému hit no hit. To znamená, že by byl přístup eh, k rejstříku tohoto systému zprávy případů jednotlivých institucí. Děkuji, mám zde tři žádosti o slovo. Jako první dám slovo panu Bonimu z frakce EPP a svou otázku si odložím na později. Nejsem si jist, jestli mám otázku, ale mám jisté obavy. Děkuji vám za vaše prezentace. Myslím, že jsou velmi užitečné, ale na druhé straně ukazují na nedostatek spolupráce, nedostatek konzistentnosti a to je velký problém pro evropské instituce. Děkuji také za vaše návrhy a doporučení. Rád bych se zaměřil na druhou prezentaci o ochraně osobních údajů. Rád bych zdůraznil, že pokud za několik měsíců, jak doufám, budeme na konci naší práce ohledně nařízení o ochraně osobních údajů, tak bychom měli připravit něco, jako je implementační balíček, prováděcí balíček. A ten by měl ukázat, jak toto nařízení provádět na úrovni evropských institucí a také v členských státech. Ale také, jak dosáhnout toho, aby toto nařízení bylo v souladu s pravidly a aktivitami evropských institucí. Já si myslím, že role Evropského inspektora pro ochranu údajů bude v budoucnu klíčová. A proto si myslím, že bychom roli Evropského, Evropské rady pro ochranu údajů měli jednoznačně popsat a možná bychom jí měli dát nový impuls. A pokud chceme dosáhnout svého cíle, to znamená mít zároveň tedy nařízení a prováděcí balíček, tak bychom měli začít pracovat už teď, v této chvíli. A vaše analýza, ty vaše scénáře jsou velmi důležité a užitečné. Takže děkuji za vaše prezentaci. Ale toto je tedy ještě výzva k další spolupráci s naším výborem a dalšími institucemi, protože Vaše zpráva ukazuje, že bez tohoto prováděcího balíčku bychom měli problém s nařízením na ochranu osobních údajů, protože by zde nebylo spojné fungování těchto dvou subjektů. Děkuji. Možná bychom rovno mohli přejít k odpovědím, ale já k tomu ještě předám svoji otázku, protože ta šla právě tímto směrem. Evropský parlament požádal o horizontálně sjednocené standardy pro ochranu osobních údajů a nedostali jsme to od rady, takže jde o to, jak to vyřešit. Ty vaše různé scénáře jsou velmi zajímavé a já jsem se chtěl zeptat, jak naložit s takovými informacemi, jako jsou třeba, třeba databáze šengenského systému a tak dále. Měli bychom to regulovat eh, v rámci nějakého předem stanoveného systému ve spolupráci s dalšími institucemi. Kdybychom vypustili specifická opatření na ochranu údajů, tak eh, bychom toho hodně ztratili. Ochrana osobních údajů, to je úkol, který nikdy nekončí. Není možné přijmout nějaké univerzální řešení. A výzvy v oblasti ochrany osobních údajů v šengenském prostoru, to se netýká moc Europolu. Europol zpracovává citlivé informace, je to možná trošku složitější, právo občanů na přístup a tak dále ale bylo by opravdu špatné mít k dispozici jen jeden nástroj. Vždycky, když vznikne nějaká nová instituce, tak eh, je znovu nutno provést veškeré hodnocení z hlediska ochrany osobních údajů. Takže já jsem opravdu pro normy a pravidla, která budou přizpůsobena konkrétním situacím a budou reagovat eh, na skutečné výzvy a ohrožení nebo tedy hrozby pro soukromí občanů. Nicméně v oblasti ochrany osobních údajů toho lze hodně racionalizovat. Máte možná pocit, že si trochu protiřečím, ale není tomu tak. Jde o definici, o celou kapitolu, o různých právech na přístup, právech na opravu a tak dále. Je to kapitola o dohledu, na nezávislém externím dohledu. A já jsem velmi rád, že pan poslanec Bony tady zdůraznil, že potřebujeme kompletní balíček, protože to, že by komise nevěděla, co uděláme s Evropským inspektorem ochrany údajů, to je opravdu problém. A já se dívám také na reformu Eurojustu, tam jsou přijímána jiná rozhodnutí než dříve v Europolu, takže vzniká zde otázka, co se stane také s Evropským inspektorem ochrany údajů. Já chápu tu nejistotu a ty pochybnosti. A důvody, proč se řídit eh, při jedné reformě jedním směrem a proč jít druhým směrem při druhé reformě. Nicméně ty přístupy nejsou ideální ani v jednom případě a my musíme pracovat na tom, abychom si zachovali normy na míru, které budou vyhovovat agenturám, jejich pravomocem. A potřebujeme také balíček ohledně obecných principů, obecných práv a dohledu. A to by splnilo očekávání občanů a také by to odpovídalo těm myšlenkám na správnou regulaci, správná nařízení. Ovšem jeden dílek skládánky nám tady chybí, co uděláme s Evropským inspektorem na ochranu údajů. To bychom měli vyjasnit předtím, než budeme hlasovat o reformách Europolu a Eurojustu. Ano, můžeme říci, že to, co jsme slyšeli v té první prezentaci, je možná ještě důležitější když se uvědomíme, že v různých agenturách jsou různá pravidla na ochranu osobních údajů, takže sdílení ještě komplikovanější, je to tedy téma, které určitě musíme pořešit. Birgit Cipl. Děkuji. Já začnu tím druhým příspěvkem. Myslím si, že tady vlastně není protimluv mezi základními opatřeními na ochranu dat a e, jejich přizpůsobením agenturám nebo jiným poskytovatelům. Protože e, princip datové úspornosti nebo povinnosti s již sebranými daty znamenají i stanovení určitých základních pravidel, na kterých se asi shodneme pro všechny oblasti, ale e, pak to bude vyžadovat také ještě dodatečná pravidla, to je nesporné. Jak říkáte, bude potřeba externího, nezávislého, kontrolního um, orgánu, což je také jasné. A eh, podle mého je toto také věc, která eh, naráží u celé řady aktérů na odpor. Dovolte mi hovořit o dohledu nad transfery dat. To je také poměrně zásadní bod, eh, protože systematika získávání a ukládání dat se různí. Chci se ptát, kdo pak eh, dohlíží na to, aby transfery byly bezpečné a kdo, a to je tedy ten první příspěvek, kdo zkontroluje, jaká data se dávají a komu. My jsme slyšeli, že dochází například ke spolupráci mezi jednotlivými agenturami, že tato spolupráce musí existovat, ale slyšeli jsme také, že samozřejmě eh, law enforcement na straně, na straně jedné a justice na straně druhé mají různé úkoly. Takže lze skutečně vyměňovat všechna data, nebo kde se stanoví pak hranice? Eh, když se pak dostaneme ještě k evropskému prokurátorovi, tak hm, Tady nechci zmiňovat otázky ochrany dat, ačkoliv i tady by to bylo zajímavé, protože aktuální model rady eh, nabízí otázku, když už na jedné straně řekneme, že spolupráce evropských agentur není vždy stoprocentně ideální, něco tam skřípe, tak to také souvisí do určité míry s policejními a justičními tradicemi v členských státech. Eh, jaká mají očekávání ty úřady, jakým způsobem fungují, jakým způsobem lze toto jak si zapojit do té evropské úrovně. A pak tomu přijde ještě evropský prokurátor, eh, kterého my všichni považujeme za správnou instituci, ale máme i státní prokurátory, kteří také mají různé role v jednotlivých státech. A když se podíváme na ty státní prokurátory v členských státech a eh, mělo by se to integrovat do té agentury toho evropského prokurátora, tak se pomalu objevuje otázka, jakou přidanou hodnotu vlastně má ten evropský prokurátor, jaké kompetence bude mít ne v souvislosti s Europolem a Eurojustem, ale také v souvislosti s členskými státy. Podle čeho se rozhodneme, jaká práva bude mít eh, evropský prokurátor, když ty kompetence těch státních prokurátorů se tak různí? Když si jeden členský stát řekne, no dobře, tak toto sdělíme, toto nezdělíme, protože máme důležitější věci na práci. Takže je to otázka ochrany dat, ale také je to celá řada dalších otázek, o kterých zde v Evropském parlamentu diskutujeme. A upřímně řečeno, v souvislosti s těmi jednotlivými aspekty, zejména s tím, co se týká nejednotnosti na národní úrovni, e, zdá se mi, že je zde stále zkrátka ještě velký prostor pro další rozvoj. Děkuji. Děkuji. Tak, chcete na to reagovat? A nebo budeme pokračovat? Já myslím, že jsem všechno pochopil a řekl bych, že s vámi souhlasíme. Je potřeba, a ono, když už jsme akceptovali princip dostupnosti policejních informací v EU a rozhodli jsme se zvolit eh, jaksi evropskou agendu, tak to jde zkrátka ruku v ruce. Občan musí akceptovat, že portugalská policie může mít stejný přístup k datům u něj doma jako policie jeho členského státu. Konec konců jsme v Evropě. A podle mého názoru by bylo ideální a logicky to, jak si navazuje, kdyby EDPS měla velmi silnou centrální roli v tomto ohledu. A další věc, Europol byl obdařen možnostmi vyjednávat smlouvy se zeměmi o e, výměně informací se zeměmi, které nemají ustanovení o ochraně dat. V OLAFu je toho trošku méně a u Eurojustu e, se to také nějak částečně zmiňuje, ale myslím si, že všichni máme pocit, že těmto agenturám musíme pomoci tím, že zbavíme těchto hraček a že budeme mít zkrátka jednotný, solidní dohled nad těmito pravomocemi, tak abychom zajistili koherentnost napříč systémem. Pakliže nějaká země nemá nárok na datové transfery, protože nemůže zaručit ani základní právní ochranu dat, tak je zkrátka nepřijatelné, aby nějaká jiná agentura se najednou rozhodla, že jim začne posílat data. Takže zejména tuto oblast je potřeba eh, tuto pot, je potřeba kontrolovat, je potřeba mít i silné mandáty. Není možné, aby parlament o eh, něčem takovém to diskutoval každý druhý týden, protože za ním zrovna přijde delegace odtud nebo odtamtud. Za prvé, co se týká vaší otázky na eh, řízení informací, Vrátila bych se k tomu principu vlastnictví. To je vlastně velice základní princip, ale je velice důležitý. Princip vlastnictví znamená, že jsou to právě ty národní úřady, které dali informace Europolu nebo Eurojustu, které jsou i nadále pánem těchto informací, což pak vytváří problémy pro výměnu informací. Ale pak je zde ještě jedna související otázka a to je, kdo bude řídit tu kvalitní výměnu informací, to znamená, kdo provádí dohled, kdo dohlíží na dobrou spolupráci mezi agenturami a institucemi. A zde samozřejmě máme určité mechanismy, které existují Například v rámci COSI máme určitou hodnotící proceduru, to je takové široké hodnocení vztahů jednotlivých agentur. Ale je zde stále určitý nedostatek transparentnosti, co se týká závěru takovýchto hodnocení. Pakliže se podíváme na jiné mechanismy, které existují, například eh, co se týká vzájemné, eh, vzájemné dohody z roku 2010 mezi Europolem a Eurojustem, tak jedno z těch ustanovení poněkud menším písmem říká, že by mělo docházet k určitému hodnocení kvality spolupráce obou těchto agentur, což znamená, že obě agentury by měly eh, podávat komisi zprávu, je to mám pocit jednou ročně nebo tak nějak. Ale opět, Jaké jsou závěry takovéhoto hodnocení? Provádí se skutečně nějaké hodnocení? To už nikdo neví. Takže i zde je nedostatek transparentnosti. Co se týká nebo jinými slovy, jedna z možností by bylo vytvořit a propagovat takovéto hodnocení a dále je rozvíjet to hodnocení vzájemné spolupráce jednotlivých agentur a agentur a dalších institucí. Zde je eh, hlavně možnost rozvíjet roli Evropského parlamentu, ale zároveň bychom mohli vytvořit jaksi nové kolečko hodnocení přesně v této oblasti, to znamená v oblasti vzájemných, vzájemných vztahů v rámci trestně právní oblasti. Pak ještě pár slov k jiné otázce. Otázka té přidané hodnoty evropského prokurátora. Samozřejmě je potřeba oddělit od sebe ten prvotní návrh komise a výsledek stávajících jednání. Je jistě velice složité říci, jaká bude přidaná hodnota, protože nevíme, kde ta jednání skončí a kdy přejdeme k rozšířené spolupráci, protože čím více se vyjednává, tím více se celá věc odlehčuje, aby se tak řeklo, co se týká záměru a ambicí. Teď to vypadá, že budeme mít kolegiální model. Možná padne otázka, jaká bude přidaná hodnota tohoto v porovnání s, se stávajícím kolegiálním modelem Eurojustu. A tady ta odpověď je, že e, to je úplně jiná logika, protože e, Eurojust funguje mezivládně, takže to je poskytovatel služeb, pouze pomáhá národním orgánům, zatímco evropský prokurátor i v kolegiálním formátu by znamenal trochu víc. Bylo by to nadnárodní, a tím pádem by se nejednalo pouze o poskytovatele služeb. Mělo by to i závazné pravomoci vzhledem k národním orgánům, ale souhlasím s vámi, že čím více se vyjednává a čím více se řeší otázka přidané hodnoty EPPO, tím víc eh, se tato otázka vlastně stává diskutabilní. Aktérů je zde celá řada. Máme zde EGN, máme Eurojust a už i tento vztah je poměrně obtížný. Pak samozřejmě je otázka, která, které případy se dostanou Eurojustu, které případy se dostanou k EGN. A teď budeme mít ještě prokurátora. Takže pro aktéry přímo v národních státech není vždy jednoduché vědět, komu Eh, koho mají požádat o pomoc nebo kam mají jít. Takže dejme tomu nějaká příručka o tom, jak používat tyto jednotlivé instituce, by asi byla užitečná pro lidi přímo v terénu. Děkuji vám. V této otázce bychom snad možná eh, mohli tuto otázku zopakovat zítra dopoledne, až tady bude předsedat COSI aby se také trošku prohovořilo o té meziinstitucionální spolupráci, což je velmi naléhavý dotaz. Další na pořadu jednání je paní Monika Holmajer, která má teď slovo. Děkuji. No, čím více o tom slyším, tak se mi zdá, že spolupráce mezi Europolem a dalšími agenturami je skutečně velmi zapeklitá. Členské státy jsou ve finální podobě de facto proti evropskému, evropskému prokurátorovi, neustále ho oslabují, Eurojustu se snižuje rozpočet a upřímně řečeno mě ten stávající konstrukt spíš nepřesvědčil. Eh, tedy to, jak plánujeme tento způsob eh, boje s organizovaným zločinem. Tento zločin eh, je velmi bohatý, je bez skrupulí a nezná vlastně žádných problémů, zatímco my s našimi institucionálními pokusy, nedostatky, systémovými rozdíly se mu vlastně nemůžeme, nemůžeme ani přiblížit. Otázka ochrany dat je velice zásadní. E, podobně zásadní je i další aspekt mezinárodního zločinu a to, že máme spoustu dat, ale nemáme nikoho, kdo by je pořádně združil, analyzoval a zachoval ta data, která jsou užitečná nebo ta, která se použijí, protože konec konců ve světě se pohybuje nepřeberné množství dat a já mám momentálně tak trošku pocit, a proto se vás na to ptám, u těch přenášených dat, já teď nechci spochybňovat, zda je to správné nebo špatné, že máme tolik dat, chtěla bych se zkrátka zeptat, je z vašeho pohledu k dispozici dostatečná analytická kapacita v těch jednotlivých institucích. Za druhé, jaký bude vztah Olafu vůči evropskému prokurátoru. Protože Olaf, pokud má skutečně provádět vyšetřovací práci, tak ten prokurátor to má dělat přece také. A Konec konců on ten vztah Olafu a prokurátora vůbec není vyjasněný jako takový, protože když se podíváme na eh, institucionální problémy mezi Eurojustem a prokurátorem, tak já se zkrátka musím ptát, je vůbec smysluplné mít tyto tři instituce pod stejnou střechou? Jakým způsobem se budou řešit jejich nejrůznější kompetence, data, jak se s tím bude co nejlépe zacházet, abychom skutečně efektivně bojovali proti organizovanému zločinu, aby to nebyl pouze boj instituce proti instituci, protože eh, když se bude nakládat na evropskou úroveň čím dál tím více, protože tady budeme mít jednu instituci, tady druhou, tam a třetí ještě někde jinde, tak bude skutečně velmi obtížné eh, zorganizovat si naši vlastní práci, zatímco organizovaný zločin pádí mílovou rychlostí stále vpřed a my se tady eh, zabýváme takovými to jednotlivostmi. Podívejme se na případ Philip Morris, eh, což je případ nějakých deseti miliard, který Olaf řeší a není to jediný případ. A Upřímně řečeno, ani tento případ zatím není justičně vyjasněn, protože e, není jasné, jak to má na evropské úrovni fungovat, když se takováto obrovská nadnárodní společnost obohacuje na kriminálních strukturách. Nicméně e, samozřejmě e, my jsme soudili a odsoudili ty malé součásti té struktury, ta velká struktura nám tak nějak mizí v 28. Takže z vaší strany by mě zajímalo, ehm, jak se díváte na to, a že tyto instituce mají být pod jednou střechou. Takže Europol funguje na bázi národních expertů, Máme národní soudce, národní prokurátory, kteří jsou stále pod tím národním dešníkem, ale v rámci vyšetřování v Europolu, která eh, probíhají na evropské úrovni, to je samo osobně, o sobě logické, ale já mám trošku pocit, že ta úroveň prokurátorů a úroveň vůbec vyšetřování trestního práva v oblasti justice, to je skutečně příliš nejednotné a nevyjasněné na to, abychom to združovali pod nějaký jediný konstrukt. Ale děkuji vám za snahu. Thank you very much. Uh, so... Děkuji vám. Já se eh, já vás teď požádám, abyste se vyjádřili k tomu, co zaznělo. Eh, děkuji vám za tento dotaz. Musím říct, že s vámi souhlasím je potřeba celou věc racionalizovat. Když jsem zmiňovala ty tři aktéry, tedy EGN, Eurojust a prokurátora, samozřejmě je k tomu potřeba přidat ještě OLAF. Máme-li myslet na budoucnost, na možné zřízení evropského prokurátora, základní otázka je, co bude do budoucna dělat OLAF zůstane, bude stále existovat, a nebo se nějak rozdělí nebo redukuje. Já myslím, že eh, nějaká redukce OLAFu již není kontroverzní, konec konců i v dokumentech komise se hovoří o tom, že pravomoci OLAFu by se transferovaly do EPPO. A jak víte, jeden ze základních principů komise byl vytvořit EPPO na základě tedy nulových nákladů, takže jedna z myšlenek komise byla provést transfer nebo část eh, personálu OLAFu eh, na základě nulových nákladů. Tedy Samozřejmě tady tento princip eh, je dosti kontroverzní a vytváří celou řadu obav i v Eurojustu, protože pak, že by to mělo být bez nákladů, tak je skutečně velice rizikové, zda bude Eurojust moci nadále fungovat. Pro nás je hlavní otázka mimo jiné také budoucnost OLAFu, když přemýšlíme o budoucnosti vůbec a o zřízení prokurátora. To, že budeme mít prokurátora a Eurojust pod jednou střechou, bych řekla, že je dobrý nápad. Bude to potřeba, pakliže máme sledovat ten princip nulové nákladovosti a ten princip, že prokurátor by měl využívat všechny eh, administrativní kapacity Eurojustu. Aby to tak mohlo být, není možné, aby prokurátor sídlil kdekoliv jinde, než vlastně v rámci Eurojustu. Ale otázka tedy sídla prokurátora zatím ani zdaleka není vyřešena protože v roce 2003 Evropská rada chtěla, aby tento úřad sídl v Lucemburku, ale teď je otázka, když to bude v Lucemburku, jak bude možné využívat administrativní kapacity, o kterých jsem mluvila, takže pakliže tento princip bude zachován a je to dobrý princip, myslím si já, protože pomáhá racionalizaci, tak by to mělo být eh, v, jaksi zohledněno, že? Ale jak si politici chtějí, aby to bylo v Lucemburku, no. To je otázka, co s tím. A takových podobných otázek je celá řada. Otázka sídla, myslím, se vyřeší až úplně na poslední chvíli. Takže do poslední chvíle nebudeme vlastně vědět vůbec nic. Pane kolego, chcete se také vyjádřit? Ne. Dobře, tak to je hotovo. Nesmíme zapomínat, že otázka sídel je otázka jaksi radostřed, radostředová, aby se tak řeklo. Nesmíme zapomínat, že co se týká prokurátora a Eurojustu, i naše situace se řídí jinou procedurou, takže i pro nás je otázka zda se nám ty procedurální problémy podaří ve finále vyřešit. Pakliže se budete chtít vyjádřit k tomu, budu rád. Nicméně, mezi tím je tady ještě jeden kolega, a to je paní Loristín, která je zpravodajkou eh, ke směrnici o ochraně dat v, eh, oblastce, v oblasti trestního řízení. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat oběma našim hostům za jejich prezentace. Je to tak trošku depresivní eh, poslouchat eh, všechny ty problémy. Hovoříme konec konců do určité míry o 28 různých systémech, o různých kulturách, ale jak jsem si to tak vyslechla, tak můžeme těch 28 vynásobit klidně čtyřmi, pěti nebo šesti a vůbec nic se nestane což znamená, že naším jednoznačným úkolem je vypracovat eh, text nařízení a směrnice, ale pak už nemůžeme očekávat, že ho někdo správně implementuje ten text. Pravděpodobnost je skutečně malá a změny před námi jsou velké. Nicméně děkujeme vám za tento pohled na celou věc. Myslím si v tomto kontextu rovněž, že se musíme více zaměřovat na stranu, stránku implementace. Samozřejmě na papíře ideální systém vytvoříme snadno, nicméně ten systém bude fungovat prostřednictvím lidí, kteří v něm pracují. A má otázka zde se týká vzdělávání lidí, vzdělávání lidí, kteří pracují v těchto institucích. Nejen v těch centrálních, ale i v těch národních. Když se podívám na vaše tituly, Pan profesor De Hert pracuje na základních právech a ústavnictví, mezidisciplinární studie, práva a tak dále a tak dále. To je skutečně velmi ohromující. Já se chci zeptat, kolik univerzit v Evropě nabízí právnické vzdělání, které je takto horizontálně integrováno s technologií, institucionálními analýzami, sociální analýzou a tak dále. Jakou máte vizi? Jak bychom mohli v Evropě dosáhnout takového aparátu policistů, právníků, legislátorů a dalších, kteří budou vůbec schopni zorientovat se v těch všech nových strukturách, v těch všech nových systémech, které se vytvářejí na základě naší činnosti. A na druhé straně, jak to bude u občanů. Konec konců je zde vždy eh, ta otázka, my jsme o tom mluvili s Janem, Vždy máme občany, kteří jsou schopni účastnit se tohoto procesu informovaným způsobem, kteří jsou schopni s něčím souhlasit, s něčím nesouhlasit, dokážou přemýšlet o rizicích a tak dále. Jak to je z hlediska vzdělá, eh, vzdělávání a z hlediska kulturního? Jak to bude s implementací těchto zákonů? Víme, že toto probíhá různě v nejrůznějších státech. Podívejte se na Evropu, kde máme země s britskou tradicí, s německou tradicí, tradicí máme země s totalitní minulostí a tak dále a tak podobně. A v těch všech zemích občané mají velmi různé chápání základních práv, soukromí, eh, využívání technologií, čelení hrozeb a tak dále. Takže v tomto kontextu, jak si myslíte, že bychom mohli skombinovat tuto práci eh, jaksi s institucionálními změnami s tím, co děláme v oblasti práva, vzdělávání právníků a občanů. Děje se v té oblasti vůbec něco? Děkuji. Uh, Velice děkuji. Já bych vás teď požádala, abyste se k tomu mohli vyjádřit. Ano, děkuji. To byla taková dost citlivá otázka. Vy jste se na to zeptala mě, já se považuji za optimistu v této věci. Myslím si, že s tím článkem 16 smlouvy eh, vytvořila Evropská unie sama pro sebe určitý klíč k tomu, aby dokázala mm, kriticky zreflektovat to, jak dodržuje ochranu osobních údajů. Pak máme zde třeba článek 19, který se týká antidiskriminace, tak eh, ten nám dovoluje tedy širší přístup než pouze eh, ten článek, který byl vlastně pouze mm, zacílen na jedn, otázky jednotného trhu a přeshraniční věci. Takže já si vykládám článek 16 jako určitý klíč k otevřené reflexi a jako mandát k tomu, abychom se mohli zamyslet nad tím, čeho chceme opravdu dosáhnout v této oblasti a že přece chceme chránit eh, hodnoty občanů eh, v oblasti osobních údajů. Když se podívám na práci, která byla učiněna v minulosti, tak já se na to dívám pozitivně. Když se podíváme na to, co jsme se naučili, myslím si, že to má výsledky, že se učíme dnes eh, probíhá velká taková eh, diskuse, živá diskuse mezi jednotlivými eh, lidmi, kteří jsou zodpovědní na ochranu údajů v členských státech. A když se podíváme na to, co probíhá v členských státech, tak vidíme, že více se tedy vynořují ty emoce a je zde stále snaha zůstat sebekritickým. Pokud ty reakce z Evropské unie nebudou fungovat, tak se k tomu musíme vrátit. Musíme opět eh, se vrátit do výchozího bodu. A pokud eh, se tím principem proximity eh, myslí to, že španělský inspektor se může obracet vlastně pouze na někoho a nemůže se třeba obracet na irského protějška, tak si myslím, že bude zapotřebí znovu přeskoumat tento systém, tyto systémy, které uplatňujeme eh, pro zpracování údajů. Myslím si, že to je proces, ve kterém mm, nevyhnutelně eh, nemůžeme mít všichni jistotu, nic, nic tam nebude zajištěno. Já jsem rád, že tato diskuse probíhá, vidím, že je konstruktivní a myslím si, že nás čekají, eh, že to bude takový ten eh, postup jeden krok eh, nebo dva kroky dopředu, jeden krok zpátky. Podívejme se třeba na ochranu, oso- ochranu životního prostředí. Myslím si, můžeme vést takovou paralelu, pokud se nám podaří zlepšit legislativu v oblasti ochrany Eh, osobních údajů, tak se nám také podaří zlepšit klima. Ne tedy to přírodní, ale to jiné. A já bych eh, rád zůstal pragmatikem. Myslím si, že ten výsledek možná nebude takový, který by se nám všem líbil a asi to nebude úplně všechno takové to, ta, ta, ta svoboda a eh, sebeurčení, jako ve Francii nebo v Německu. Já spíše věřím v určitou dohodu, Máme si určité principy, byť je někdo třeba vysvětluje jiným způsobem, tak si myslím, že je důležité, že tady existuje tato architektura ochrany údajů a to musím rád. Ano, děkuji ještě. Poslední. E, já také sdílím optimismus, který jste vyjádřil. Já jsem se chtěla spíše zeptat na to, jak vzdělávat eh, ty právníky na evropských univerzitách takovým způsobem. Mm, v, evropských, v Evropě už možná takovéto programy, takové ty osnovy máme, ale třeba já pocházím z Estonska, tam jsme na špičce v oblasti IKT ale myslím si, že nemáme žádného právníka, který by měl nějaké po, po absolutoriu mm, vysoké školy, že by měl nějaké velké znalosti oblasti eh, ochrany osobních údajů a IT a tak dále. Takže já si myslím, že bychom se v Evropě měli zamyslet nad úpravou eh, studijních programů na právnických fakultách. Je to zcela jistě naléhavá otázka, není to něco, co můžeme odložit a dlouhodobě řešit. No, myslím si, že to je zajímavá otázka, takže já bych vás poprosil oba dva, abyste na to stručně reagovali. Jak se díváte na, na to, jak by se to mělo třeba promítnout do studijních programů? No, já si myslím, že ty osnovy a studijní programy, to je opět taková dost ožehová otázka, protože zde máme různé akreditace, akreditační systémy, máme tam i vliv trhu, ale myslím si, že zcela jistě dochází k profesionalizaci celé oblasti. Máme zde například v současnosti 28 osob, které jsou na té um, pozici důstojník pro uh, ochranu osobních údajů členského státu. Vím, že v minulosti ten můj obor byl takovým dost eh, divným oborem a teď vlastně najednou všichni se na mě obrací, protože eh, v minulosti se kladl důraz na právo eh, hospodářské soutěže, což bylo velice důležité v minulosti a teď se to vlastně najednou obrací, teď se vlastně najednou tím hlavním tématem stává ochrana údajů. Takže, jak už jsem říkal, zůstávám optimistou, co se týče ochrany údajů. Myslím si, že teď se toto téma dostává i více do těch zemí východní Evropy. Tyto země, my, myslím tedy, že právě z těch zemí bývalé východní Evropy, pardon, tedy z těch eh, zemí takzvaně východní Evropy, se můžeme třeba mnohé naučit. A navíc také vím, že stále více univerzit právě přidává do svých studijních programů i takovéto um, předměty, které se týkají této oblasti. Chcete se ještě k tomu vyjádřit? Nikoli? Možná bychom ještě nakonec mohli dodat, že dnes v rámci tématu, o němž jsme hovořili, bychom se mohli také podívat i na různé podpůrné projekty, které usilují o speciální školení e, pro oblast e, ochrany údajů, na to se ještě speciálně podíváme. A já bych si ještě nakonec dovolil položit sám dva dotazy. Požádám vás pouze o stručnou odpověď, ano či ne. První dotaz na paní profesorku Weidenbergovou. Máme zde strategii pro bezpečnost, eh, pardon, pro vnitřní bezpečnost. Potřebujeme speciální, tak potřebujeme také speciální strategii pro vymáhání práva? Odpověď ano, zcela jistě ano. A pak druhá otázka na pana Paul de Herta. Hovořil jste o článku 16 smlouvy o fungování EU a také o důležitosti nezávislého dohledu. Hovořil jste o tom, že to je tedy zakotveno v té smlouvě. Tak pokud bych řekl, eh, stávající situace Europolu a Eurojustu, je to vlastně porušení toho článku? Ano, zní odpověď. Děkuji, říká předseda. Myslím si, že dnes eh, máte před sebou ještě, nebo i my všichni máme před sebou mnoho práce v oblastech, o kterých jste hovořili. Děkuji vám oběma za studie, které jste prezentovali. Eh, vím, že to bylo opravdu mnoho práce. Eh, studie budou, budou hotovy na konci roku a prezentace nás čeká buď v lednu nebo v únoru. Velice se na to těšíme. Děkuji vám. A ještě chci říci, že vlastně dnes jsem byl poprvé v roli předsedy, tak doufám, že se mi to podařilo. E, nechtěl jsem tedy si jaksi žádat o potlesk, ale chtěl bych ještě na konci e, poděkovat při této příležitosti tlumočníků. Myslím si, že také tlumočníci se zatlouží potlesk, říká pan předseda. E, přeji hezký večer.